Um, Milí kolegové, rád bych začal dnešní zasedání. Je nás tu velmi málo, ale přesto bych rád co nejdříve začal. Takže nejdříve si schválíme program jednání. Pokud s tím souhlasíte, tak tedy schvalujeme. Co se týče druhého bodu, tak bohužel nemůžeme dnes zajistit tlumočení do dánštiny, malteštiny, chorvačtiny a irštiny. A samozřejmě, co se týče koordinátorů, tak tady máme doporučení podle pravidla 205 a máme tady jmenování zpravodajů. Nejdříve Jean Lambert byl jmenován jako zpravodaj nahrazující paní Lunáček, která musela odejít z Evropského parlamentu. Týká se to zprávy o e, rovném zacházení. Dále, co se týče paní Kaufmann, tak ta je zodpovědná teď za zprávu o potírání podvodu a padělání bezhotovostních nových plateb a dále paní Fajon eh, je jmenována zpravodajkou pro dočasné zavedení hraničních kontrol na vnitřních eh, na vnitřních hranicích a poté ještě pan Emilian Pavel byl jmenován eh, zpravodajem za dohodu mezi Evropskou unii a Barbadosem a pan Juan Fernando López Aguilar je zodpovědný v tuto chvíli za humanitární víza. A já se ptám, zdali vy v tuto chvíli můžete podle pravidla číslo 205 podpořit doporučení koordinátorů. Je-li tomu tak, tak to tedy schvalujeme. Za třetí máme tady sdělení týkající se velmi důležitého týdne. Jistě víte, že se jedná o týden Evropská unie a Afrika. Evropský parlament se velmi intenzivně podílí na organizaci eh, tohoto týdne a proto bych velmi rád poprosil všechny kolegy, aby se opravdu angažovali a zajímali o aktivity, které budou probíhat v průběhu tohoto týdne. E, takže čeká nás konference na vysoké úrovni, kterou bude organizovat pan předseda Tajany a která se odehraje ve středu odpoledne 22. listopadu tady e, v parlamentu. Takže já bych opravdu byl velmi rád, abyste se toto, této opravdu velmi dobré iniciativy účastnili. Je to něco, co náš výbor opravdu intenzivně podporuje dále. Co se týče Ehm, z informačních systémů v oblasti spravedlnosti a tedy justice a vnitřních záležitostí, tak tady pouze chci říci, že v 6.30 tedy Eh, bude probíhat prezentace těchto informačních systémů v oblasti justice a vnitra. Eh, půjde hlavně o otázky týkající se debaty a pokroku v směrem k interoperabilitě. A ještě co se týče elektronického hlasování, začínáme v 6 hodin odpoledne, takže prosím vás nezapomeňte si vzít své hlasovací kartičky. A na závěr ještě co se týče schválení zápisů, tak máme tady zápisy ze 7. září 11. května a ze 27. dubna. Pokud k tomu nic nemáte, tak je můžeme považovat za schválené. Dostáváme se k bodu 4 a já jsem opravdu velmi rád, že nás v tuto chvíli eh, čeká spojená debata se členy výboru TRAN a z výboru Rybolov. Ehm, je tady s námi paní Deli, paní předsedkyně výboru pro dopravu. Je to v podstatě poprvé, co takto přímo spolupracujeme. Já jsem opravdu velmi rád, že se nám to povedlo. A zároveň doufám, že tady bude také, že tady budou zástupci i výboru pro rybolov. Ano, jsou to výborně. Takže kolegové, v tuto chvíli nás tedy čeká rozprava o iniciativě, která se týká pilotního projektu Pobřežní stráže. Ehm, máme tady v podstatě tři výkonné ředitele a to z Evropské agentury pro námořní bezpečnost, taky z Evropské agentury pro kontrolu eh, rybolovu a také výkonný ředitel z agentury Frontex. Jsou tu tedy, jak jsem už říkal na začátku, také členové výboru pro rybolov a e, dopravu. Já se omlouvám, že to, víte, ty, ta pondělní odpoledne jsou trošičku náročná, protože samozřejmě jsou tady i různá spoždění z důvodu složité dopravní situace, takže e, chci tady s touto rozpravou v tuto chvíli začít. Chci říci, že celá rozprava je přenášená po internetu, je je tedy web streamovaná. Doufám, že se na nás dívá co nejvíce lidí a nejdříve si tedy odprezentujeme tuto iniciativu. Je tady nejdříve pan Legery, pan Savure a pan Mili. A pokud bych tedy mohl začít, tak začnu tím, že předám slovo panu Ležerimu. A tady pouze chci říci, že je tady s námi i pan Pavris jako zpravodaj takže samozřejmě budou kladeny otázky i jemu. Ale myslím si, že tady v tuto chvíli můžeme začít panem Ležerim, který je vlastně výkonným ředitelem Evropské agentury pro hraniční kontrolu. Takže tady bych vás v tuto chvíli poprosil, abyste se abyste se ujal slovo, máte maximálně 20 minut, to znamená, dávám vám maximálně 20 minut. Ano, pan Ležery eh, pouze se ptá na formát své přednášky. Mm, já samozřejmě vím, že všichni tři výkonní ředitele jste velmi zkušení, to znamená, že moc dobře víte, co vás čeká. V tuto chvíli vám předávám slovo, prosím, můžete hovořit. Takže pan Mili bude hovořit jako první? A takže ještě srdečně vítám pana Miliho a předávám mu slovo. Děkuji. Um. First of all, I would like to thank um, the chairs uh, of the... Děkuji, chci poděkovat předsedům všech tří výborů Libe Peša Tran za to, že nás přizvali, abychom tady představili spolupráci tří agentur pod tímto eh, eh, eh, názvem pilotního Eh, projektu pobřežní hlídky evropské. Je to milník, eh, který je podpořen parlamentem. Děkujeme, jsme vděční parlamentu za to, že nám umožnil pracovat na tomto pilotním programu. Vzhledem k časovým omezením eh, to projdu rychle, tak trochu letem světem, ale doufám, že to bude informativní. Když se podíváme na další slide, tak před pár lety komise provedla studii funkcí pobřežní hlídky v evropském rozměru. A v této studii identifikovali 11 různých typů aktivit, eh, které jsou zasvěceny eh, právě těmto eh, pobřežním funkcím. Ehm, částečně souvisí s bezpečností, částečně souvisí s, s nehodami, ale také kontrolou rybolovu, Eh, otázkami ostrahy hranic, celními eh, záležitostmi, environmentálními otázkami. je to prostě rozsáhlá škála různých aktivit, eh, kterou provádí národní orgány všech 28 členských států. Máme 300 orgánů, které se podílí na těchto aktivitách. Některé jsou civilní a některé jsou vojenského armádního charakteru. No a všechny tyto hm, orgány, těchto 300 agentur, je podpořeno Frontexem, MFK hm, a EMSO. To znamená, že my spolupracujeme s eh, všemi těmito agenturami a eh, na základě toho, tohoto zakládajícího nařízení právě máme spolupracovat s těmito orgány proto s nimi samozřejmě intenzivně spolupracujeme. A lze říci, že po roce 2015, kdy se eh, rozjela migrační krize, milion eh, migrantů překročilo eh, středozemní moře, um, přeplavilo se přes středozemní moře a Ehm, byl aktivován ten ehm, hraniční palíček v parlamentu a radě, což vedlo k tomu, že e, tyto agentury e, začaly usilovat o ještě užší spolupráci než do té doby. Takže lze říci, že my jsme zintenzivnili naši spolupráci. Nebylo to nic nového pro e, ty agentury samotné, protože jsme zahájili spolupráci již v roce 2009 na základě bilaterálních a trilaterálních dohod mezi agenturami. A tato časová linie ukazuje, jak se to vyvíjelo v čase. Měli jsme několik různých eh, programů spolupráce s Frontexem, EMSO, EFCO a nakonec eh, přijetí toho samotného balíčku, které ještě zintenzivnilo tuto spolupráci a formalizovalo ji tak aby byl určitý právní základ, eh, kterým bude tato spolupráce podložena. Pokud se podíváte tedy na, eh, zblízka na tento balíček hraniční, tak eh, ten obsahuje celou sérii aktivit. Ale si, že sdílení informací je jednou z nejdůležitějších oblastí spolupráce. Sdílíme mnoho informací, protože každá agentura schromažďuje různé druhy informací a tyto informace jsou poté sdíleny mezi agenturami. A e, dále oblast dozoru, to je rovněž něco, něco na čem výrazně spolupracujeme mm, s tím, že jsme začali již budovat naše monitorovací e, kapacity v roce 2004 po u, u založení agentury v roce 2002 a následně jsme vyvinuli několik eh, druhů aktivit, kdy jsme eh, posílili naší dozorové eh, kapacity i prostřednictvím využití nových technologií. A s tím přišly také dodatečné zdroje, jsme se začali zaměřovat více na nové technologie, satelitní monitorování, teď používáme stále více. Začali jsme kromě toho nasazovat také drony. A Eh, některé dodatečné služby k našem stávajícím. Budování kapacity je důležitou součástí této spolupráce, a to nejenom s těmi třemi agenturami, ale také s národními orgány. Provádíme eh, hodně školení národních orgánů, kromě toho jsme také provedli rizikovou analýzu mezi eh, agenturní spolupráce a sdílení kapacity je další důležitou součástí této práce. Takže je tu skutečná intenzivní spolupráce, kdy se snažíme dosáhnout lepších výsledků. A pokud se podíváme na trochu na ty pilotní programy, tak jak jsem zmínil již na začátku, byl navržen Evropským parlamentem v roce 2015 a také rozpočtové otázky. Byly, bylo alokováno 750 tisíc na tento na projekt, který trval 18 měsíců. No a cíle tohoto um, programu bylo posílení koordinace a vytváření více příležitostí, než jaké jsme tehdy měli. Dále zlepšení informačních toků mezi agenturami, ale také mezi dalšími aktéry. Takže my jsme my vnímáme jako velice důležité, aby existovala možnost testovat eh, operační postupy v praktickém životě s tím, že máme eh, určité testovací eh, zkoušky, kdy testujeme některé aktivity. Zaměřili jsme se na středomořskou oblast, oblast Středozemního moře, a samozřejmě další spolupráce na stávajícím eh, legislativním rámci. Čili tolik cíle, s tím, že já vás mohu ujistit, že jistě jste dostali zprávu o pilotním projektu a mohu vás ujistit, že ty cíle byly velmi dobře eh, přijaté. Jsem pevně přesvědčen, tedy, že některé úkoly tohoto projektu, kdy například EMSA Eh, která měla dělat první úkol, což bylo sdílení informací. Pokud se podíváme na to sdílení, tak je to obrovská záležitost. Máme různé druhy zdrojů, kde schromažujeme informace eh, z námořní oblasti. Máme specifická data, která eh, se váží k jednotlivým uživatelům z plavidel například údaje, které z rozbíráme, meteorologické informace, které pak dáváme do naší databáze, aut, systém automatické identifikace plavidel, eh, rybářských plavidel, jsou tu určité limity, protože musí mít transpondéry na, eh, na palubách. Máme také satelitní identifikační kapacity, čili monitorujeme i prostřednictvím eh, satelitu Máme satelitní, eh, satelitní mapování, což je aktivita, kterou provádíme už rok, od roku 2007. Monitorujeme environmentální podmínky v evropských vodách. Máme systém sledování na dálku, to je systém, který byl vyvinut EMSO. Schromažujeme informace eh, o plavidlech na volném moři. To je povinnost na základě um, usnesení eh, IMO. Eh, dále, tato technologie samozřejmě rychle postupuje a má hodně velkou přidanou hodnotu, kdy poskytujeme informace našim klientům. No a nakonec máme informace, eh, kdy poskytujeme informace o environmentálních podmínkách, o plavidlech, eh, po, pohybech plavidel, monitorování emisí a další. No a další informace jsou schromažďovány prostřednictvím systému DDS. A tyto informace jsou pak sdíleny mezi eh, oběma agenturami, FK a Frontex, ale také s národními orgány. Takže je důležité chápat, že spolupracujeme velmi těsně s agenturami ale také s národními orgány. A tímto způsobem mm, přinášíme další přidanou hodnotu evropským občanům a orgánům členským států. Takže my jsme za toto portfolio, které tady vidíme, integ, jsme integrovali do eh, integrovaného datového prostředí. Všechna data jsme združili do, jedné, do jednoho eh, systému informačního, který pak slouží různým orgánům členských států. A když se podíváte na výstupy z dílení informací, lze říci, že služby eh, eh, Frontexu eh, a dalším agenturám byly zlepšeny. Máme, měli jsme již předtím pilotní programy, ale teď se to snažíme ještě zpřesnit, abychom mohli dávat data i jiným orgánům. Testovali jsme také některé reálné scénáře, různé operace související s úkolem 4. A načetli jsme e, také e, rámec politik na sdílení dat. Máme jasné politiky ohledně toho, kdo má přístup k kterým informací a tak dále. A tak dále. A dále úkol číslo 2, což je ta dozorová činnost, kterou vedl Frontex. A já se pokusím vám ukázat krátké dvouminutové video, které jsme e, dělali v Elvě. Byl to test eh, našich eh, služeb a jsou to dvě minuty, takže eh, abyste si udělali představu o těch našich službách pro členské státy a další aktéry. Project financed by the European Parliament to stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative which I think is very important and one of our tasks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 Uh, tady vidíte praktický příklad monitorování eh, případného pašerování lidí. Monitoring převaděčství a tady máme různá čidla, různé typy monitorování a proto je kvalita záběru dobrá. ¿A la Mac, a la Mac de control? ¿A la Mac? Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo This is environmental monitoring. Eh, Tady je eh, způsobilost monitorovat eh, životní prostředí. This is search and rescue. Vyhledávání a záchrana. Uh, Rovněž poskytujeme podporu monitoringu rybolovu. Dá se říci, že eh, až 10 hodin se dá tento monitoring provozovat. Závěrem tedy mohu konstatovat, že závěrečná konference toho pilotního projektu proběhla v Lisabonu loni v červnu. Zúčastnilo se přes 100 představitelů eh, různých zúčastněných stran. Měli jsme rovněž pana Brinkase z Evropského parlamentu a několik představitelů členských států a zároveň i komise. Já tedy za sebe vám děkuji za pozornost a předávám slovo Fabrisovi. Thank you very much, eh, Mr. Chairman. À mon tour, euh, souhaiterais saluer euh, les honorables parlementaires et remercier. Chci pozdravit eh, poslance a poslankyně předsedy tří eh, výborů za eh, to, že nám dali tuto možnost společné prezentace s EMZO a EFKO a a my vám chceme představit výsledky přidané hodnoty toho, co jsme dělali z hlediska tady ostrých hranic a pobřeží. Ehm, to na tom slajdu, který tady vidíte, tak samozřejmě máme tam video, na tam nalevo je video, je to z, z letadla, které bylo nasazeno v rámci eh, v rámcové smlouvy tedy kterou, eh, která byla uzavřena v roce 2015 eh, na posílení eh, prostředků na dálkový průzkum, kdy to bylo tedy v rámci úkolu 2, to, to znamená sledování pilotního projektu a 14krát jsme nasazovali letadla, 2000 eh, hodin eh, sledování, kdy celkem v rámci těchto aktivit eh, to bylo pro Frontex a přesně ten pilotní projekt ještě s dalšími dvěma agentury, agenturami jsme to využili k boji s nelegálním rybolovem na žádost Evky od ledna 2017, teda, tedy jara 2017. A podařilo se nám také získat některé velice užitečné informace o boji se znečištěním. Co je důležité poznamenat? Ta Multi-Purpose Area of Surveillance tak um, nám umožňuje vlastně um, násobit ty, množství těch informací, které jsou k dispozici eh, při u, eh, vnější hranice Evropské unie a máme vlastně nový monitorovací tým, který je, má sídlo ve Varšavě, kde sídlo agentury. A v tomto eh, evropském týmu jsme tedy testovali přítomnost několika zástupců, zástupci dalších agentur, a je tu inspektor pro rybolov, rybolov, e, kromě toho máme samozřejmě další orgány, italské e, orgány, protože, jsme, protože to bylo e, v blízkosti operace Triton. Zástupci orgánů, kteří koordinují tu záchranu na moři, dále zástupci národních orgánů, kteří mají další úkoly a vidíme, že s touto s tímto evropským týmem ehm, jsme tím vlastně eh, zvýšili kapacitu eh, našeho operačního nasazení. Šest měsíců po nasazení těchto letadel jsme, se nám podařilo eh, identifikovat 35 případů záchrany na moři, které by jinak nebyly detekovány. To je metoda, která obzvlášť užitečná nyní s, při navýšení migračních toků hm, které až do sud byly poněkud eh, nedostatečně detekovány z Tuniska a od jinut, i když teď je jich méně než dřív. Další slide. Takže tato spolupráce ehm, v kontextu sdílení kapacit tak byla velmi dobře ukázána právě v naší spolupráci s rybolovnou agenturou, protože ta zóna Triton, kde tedy probíhala operace Triton, což je um, záležitost, která souvisí s ostravou hranic Itálii, tak tam jsou také některé zóny, které jsou uh, zajímavé i z hlediska boje s nelegálním rybolovem. A uh, tak uh, se nám, tak jsme mohli konstatovat, že můžeme využít ty námořní kapacity Frontextu, ale také letecké kapacity, abychom vytvořili určitou platformu na kontrolu rybolovu. Celkem tedy front, front, se, jsme v této chvíli nasadili asi 20 plavidel a přes 10 letadel nebo helikopter, které patrolují v této italské zóně, v Řecku, ve Španělsku. No a máme tedy ještě 1200 eh, eh, pracovníků, kteří eh, se zabývají ostrou hranic a kteří jsou již placeni z evropského rozpočtu. A, takže je možné organizovat některé doplňující mise kontroly rybolovu nebo kontroly znečištění životního prostředí. Pokud jde o další obrázek, tak eh, na něm vidíte zasedání, eh, společný briefing zorganizovaný třemi agenturami, to, to, v tomto případě v Římě, v rámci operace Triton. Jsou tu také naši kolegové z agentury na kontrolu rybolovu a um, z agentury pro bez, námořní bezpečnost. V rámci pilotního projektu se nám podařilo zorganizovat asi 20 společných briefingů jako tento, tím, že se ukážilo, že je to zásadní, abychom umožnili lidem dobře chápat legislativní rámec a jaké jsou um, cíle a mise těch dalších uh, agentur. Každá mise je, samozřejmě zůstává v rámci určitého mandátu, ale je tu komplementarita. Na dalším obrázku vidíte jedno z pozorování, které probíhalo prostřednictvím lodě, plavidla, které eh, bylo rovněž nasazeno v kontextu operace Triton, vykládka, nakládka eh, ryb, kdy kde se bylo podezření z eh, nelegální aktivity. Je to přesný obrázek a v rámci této, probíhá to tedy v rámci mise, ten operační plán Frontexu, předpokládá se, že by bylo možné dát eh, tyto obrázky eh, našem kolegům. No a až dosud v rámci pilotního projektu se nám podařilo získat asi tisíc různých pozorování mezi jinými i toto. Na dalším obrázku vidíte ještě další problematiku. Fotografie z helikoptery v rámci operace Poseidon v Řecku, kde operátoři Frontexu měli podezření na nelegální znečištění, předali eh, tyto informace v reálném čase našim kolegům z EMZY. Takže detekce, včasná detekce znečištění. A vidíme, že tato helikoptera, která tak jako tak byla nasazena na ostrahu hranic námořních v kontextu Poseidonu, tak vlastně díky tomu mohla splnit i dodatečnou funkci ostrahy eh, a také ve prospěch eh, členských států i Evropské unie. Na dalším obrázku vidíme, jak probíhá boj s, přeshraniční zločinností, jak to probíhá díky takovým operacím, jako je, byl Triton či Poseidon. Tady vidíme zachycení eh, plavidla, eh, v němž se převážely drogy. Ta operace může samozřejmě probíhat eh, různě, může se koordinovat mezi různými orgány. Dáváme mz informace nebo kdy o sledování těch plavidel, které jsou předmětem našeho zájmu a v spolupráci máme také s celníky, s policejními orgány a s Europolem. Abyste měli přesnější představu, tak v rámci aktivit Frontexu v roce 2016 bylo 1020 osob podezřelých z eh, převaděčství, 96 tun Eh, drog, z toho velká část byl hašiš a 14 milionů cigaret pašovaných v roce 2016 a v roce 2017 se zvýšil počet eh, zachycených objektů. 156 eh, incidentů, které bylo zachyceno v rámci Frontexu a další ještě v rámci operace Indalo mezi Španělskem a Marokem. A až do eh, teď se podařilo zachytit 107 tun drog. It, um, you can see another example. Další příklad aktivit v teréně, které provádíme společně s ostatními evropskými agenturami, které podporují patraci a záchranné akce. No, tady si asi vzpomenete, že máme povinnost eh, v rámci evropského práva podporovat záchranné akce. A nový mandát Evropské eh, pobřežní stráže od roku 2016 výslovně zahrnuje ustanovení týkající se pátracích a záchranných operací. Obvykle to spočívá v ostraze hranic. Tam samozřejmě spolupracujeme s EMZou a s EFKou i v jiných oblastech, jak už zde bylo zmíněno, ale zároveň naší prioritou je i podpora pátracích sád záchranných akcí, případně se jich i ujmout, existuje-li taková potřeba. A máme i koordinační centrum pro tuto činnost tedy ten, ta struktura velící eh, se nachází v Římě na ministerstvu vnitra a pokud eh, zahrnuje případně i jiné aktivity než výslovně pátrací a záchranné operace a jakmile jde o výslovně hmm, záležitost týkající se záchrany, tak už se to přesouvá na ministerstvo dopravy. Tady hovoříme o Itálii, ale týká se to i Řecka a Španělska. V roce 2016 bylo zachráněno 90 tisíc osob právě v kontextu těch zmíněných akcí Frontexu. V roce 2017 šlo o více osob, hmm, hmm, 135 tisíc osob. Ať už se jednalo o výslovné operace pátrací a záchrané, či o ten pilotní projekt, který zde dnes popisujeme. Na dalším obrázku vidíte další názorný příklad sdílení či dokonce i prohlubování kapacit, a to na komunitární úrovni. S využitím nového mandátu, který Frontex nyní má, se rozšiřuje flotila, zatím jsou to dlouhodobé leasingové smlouvy s národními příslušnými protějšky z našich členských států. Tady vidíte Řecko. První plavidlo, které provozuje konkrétně Frontex. A tam se můžete dokonce i dočíst příslušný nápis na tomto plavidle je tam evropská posádka složená se sedmi národností, což je i určitý pilotní projekt v rámci tohoto pilotního projektu a tyto kapacity je možné snadno do budoucna sdílet, abychom obohatili i kapacity právě MC či Fky. Tak, aby i oni mohli využívat to, co my dáváme k dispozici ve smyslu platformy. Tady tedy vidíte, jak může jedna z těchto agentur nabízet platformu ostatním dvěma pro sdílení aktivit. Na tomto obrázku vidíte ponaučení a výstupy. Jak už Markus zmínil, máme téměř 300 národních orgánů či úřadů, které tak či jinak přispívají k pobřežní stráži různými způsoby. A co jsme zjistili v průběhu tohoto pilotního projektu? Pokud se jedná o multilaterální spolupráci, tak naše společné aktivity zároveň i lépe pomáhají chápat i členským státům, co se dá docílit na komunitární, na celoevropské úrovni tady chci zdůraznit, že se nejednalo o fikci. Nejednalo se o prostředí pouze eh, koncipované, nejbrž o práci v terénu a zároveň mm, chci zdůraznit eh, tu eh, nákladovou efektivitu. Jak vyplývá z výsledků, jsme schopni zasáhnout v různých legislativních oblastech a zároveň žádná z těch agentur neporušuje svůj mandát. Já tedy děkuji za pozornost a um, předávám slovo kolegovi. Merci les euh, Děkuji eh, předsedům eh, výboru Pešlibe a Tran za eh, toto společné zasedání jak již řekli kolegové, je tu velice důležitý prvek toho pilotního projektu, který spočívá v synergiích a interoperabilitě eh, s tím, že tady vidíte ty operační vize ehm, na jedné straně z hlediska rybolovu, na druhé straně eh, z hlediska kontroly hranice. Dá se to, je tu, je tu překrývání těch operačních eh, zón, zejména tady napravo tam jsou ty takzvané, anglicky se tomu říká sightings, to, eh, ta konkrétní eh, případy detekce eh, jsou samozřejmě důležité eh, pro, eh, agentu, pro obě agentury a eh, máme tady ten prostor celkový, který je založen na podkladech od EMSI, eh, eh, to je agentura pro bezpečnost na moři, která má službu, díky níž můžeme sdílet eh, ty eh, záznamy. A takže náš eh, tedy to překrývání toho operačního rámce bylo velice důležité. Měli jsme také společné nasazování s, s, s plavidel či z lodí či z letadel a samozřejmě to, tím naším konečným cílem není jen spolupracovat, ale také poskytovat služby členským státům a evropským občanům. Chci eh, zejména zdůraznit operaci, která probíhala v Černém moři. Byla to možnost uskutečnit eh, multispecifické, multiúkolové operace eh, s technickou podporou, a e, poskytování školení e, bulharským a e, rumunským pohraničníkům. No a z hlediska schrnutí je úkol, úkol 4, který už jsme tady slyšeli, popsaný, tak můžeme říct, že tu bylo pět operačních nasazení Fr- Frontexu um, a byl dále osm leteckých misí a dále jsme se účastnili společných operací v rámci společných zón eh, Frontexu, Indalo, Triton a Poseidon. Poseidon je eh, na, ve východním středomoří. Jak jsem již předtím řekl, eh, ty jednotlivé případy identifikace, těch bylo 870 eh, v průběhu pilotního období, významný eh, počet. A v Černém moři, tam už jsem zdůraznil, že je tu multispecifická operace v roce od roku 2007 a pokud je řeč o aktivitách Frontexu a FK, tak eh, lze říci, že FK hrála důležitou roli právě tím eh, také prostřednictvím interaktivního nástroje Copernicus. A teď eh, třetí úkol, generace kapacit. Bylo koordino, koordinováno Evropskou agenturou eh, na kontrolu rybolovu. Zaměřovali jsme se tady školením a společným přístupem. Tak, aby vznikl určitý referenční, systém referenční tabulka která bude platit z hlediska mise, ehm, z hlediska tedy úkolu, eh, ochrany eh, hranic a eh, sledování. Dále, ehm, různé jednotky mohou přispívat k tomuto společnému cíli, cíli na základě společný, do, dohoto spolupráci. Samozřejmě pracujeme na základě určitého již existujícího Eh, dokument, dokumentačního referenčního rámce. A obzvláštní zájem byl věnován školení našich eh, zaměstnanců, ale i členských států eh, z hlediska provádění sledování. A snažili jsme se proto podpořit z hlediska školení členské státy což kriticky důležitý bod eh, také pro eh, výměnu, eh, výměnu informací, výměnu pracovníků a dovedností. A zároveň tedy nyní chci na, na závěr k té trojce, akti, třetí aktivitě koordinované FKO, tak mohu říci, že jsme výrazně posílili a, a aktivitu školení pro agentury členské státy v oblasti sledování a výměny zaměstnanců tím jsme identifikovali stále ještě, identifikovali jsme v podstatě potřeby eh, v této oblasti. A eh, na závěr k tomuto pilotnímu projektu můžeme konstatovat, průřezově, že málo z těch eh, politik, málo z těch, eh, z těch sledování vychází z komunitárních politik jako politiky rybolovu a to ještě více eh, posiluje nutnost společné aktivity společných států. Pak jsou to také mezinárodní úmluvy, kde jsme zastoupeni, kam patří ehm, členské státy, ehm, jinak ehm, to všechno, co probíhalo v eh, pilotním projektu, snažilo respektovat i eh, integritu agentur, aby nedocházelo ke zdvojování aktivit, ale naopak eh, k jejich posilování. A myslím si, že můžeme být, být ti hrdí na naše týmy, kteří byli nesmírně flexibilní a stávající závěry a konstatování jen potvrzují platnost této meziagenturní spolupráce Eh, při eh, ostraze evropských hranic, což je účinný přístup oproti eh, stávajícímu. A platí to i, má to velký vliv na plánování a strukturování rozpočtu. Do budoucna bude takto meziinstituční spolupráce pokračovat a bude nadále sílit. Ve všech těch čtyřech osách Eh, sdělení informací, dohled, sdílení kapacit a generace kapacit. A k tomu se připoje ještě další cíl, a to analýza rizik, včetně eh, objevujících se výzev. Kromě těch operačních vazeb, které máme, jsou to také administrativní vazby, eh, abychom mohli spolupracovat na smluvním základě. Jsou tu rámcové dohody a samozřejmě také i v rámci udělování veřejných zakázek. A je tu tripartitní umluva eh, od roku 2017, od března, mm, kdy eh, správní eh, rada bude spolupracovat i při, při vytváření, informovat se při vytváření, při vzniku nové legislativy. A budeme mít také strategický roční plán, kdy budeme samozřejmě respektovat funkční integritu. A e, z hlediska misí, e, které jim byly vtěleny e, legislátoři, budou, budou přispívat k doplňování funkcí na národní úrovni. Orgány členských států rovněž budou formalizovat své očekávání a budou se hodnotit, bude se hodnotit výkon těchto agentur. Například vznikne forum, které má vzniknout v roce 2018 právě na eh, vzájmu vypracovávání strategického plánu. Takže bu, budeme mít eh, jakousi evropskou formu ostrahy hranic. Nezapomínejme na to, že občané, které představujete, jsou jakousi finalitou naší mise. Na to bychom nikdy neměli zapomenout. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za tyto prezentace. Děkuji tedy opravdu za všechny ty snahy, které jste museli vynaložit v souvislosti s tou prezentací. Já bych i přesto, že máme poměrně málo času, se rád ujistil, že tedy i naši poslanci dostanou odpovědi na své otázky. Rád bych začal s panem Pabrikem, který je zpravodajem která, pro zprávu, která se týká právě pohraniční a pobřežní stráže. Mám tady spoustu dalších kolegů, paní pro paní Krisbeck, ale pan Pabris bude hovořit jako první. Děkuji, děkuji, pane předsedo. E, děkuji také e, výkonným ředitelům za to, že k nám přišli. Tak jsem velmi rád za to, že jste se tady s námi přišli podělit o své zkušenosti. I přesto, že u nás v Lotyšku, v Lotyšsku dneska slavíme státní svátek, tak jsem eh, přijel, i přesto, že spousta mých kolegů oslavuje. Já bych vám v každém případě rád poděkoval i za ten závěrečný workshop v Lisabonu, protože i díky tomu jsem měl tu možnost eh, více dopodrobna se tedy věnovat bohužel nemůžeme tlumočit, protože nefunguje mikrofon. Pan předseda říká kolegovi, že nefunguje mikrofon. Jsou tam nějaké interference v tom mikrofonu. A tak, eh, máme velmi málo času, tak já budu pokračovat. My jsme si mohli uvědomit, jakým způsobem se práce FK, EMSA a Frontexu doplňují, ale částečně i překrývají. A proto mám tedy dvě otázky na vás. První otázka směřuje tímto směrem. Co nás čeká dál? K jakým závěrům jste došli. Hovořil o tom už eh, poslední řečník, ale eh, co se dál bude dělat, dě, dít v oblasti spolupráce s členskými státy, protože velmi mnoho věcí zůstává v pravomocích členských států a proto se ptám, zdali můžete tedy výměnu těchto informací a zkušeností nějakým způsobem přitavit v něco reálného, co se týče tedy pašování, pašeráctví a dalších eh, nelegálního obchodu, tedy převaděctví, prostě problémů, se kterými se potýkáme každý den. A poté se samozřejmě vracíme k těm otázkám souvisejícím s právním rámcem a správním základem. To si myslím, že má co dočení také s naší prací, to znamená, jakým způsobem můžeme pomoci my vám, jakým způsobem můžeme přispět k vytvoření toho správného právního rámce pro výkon těch úkolů, ke kterým vy jste dospěli jako k důležitým. To znamená, co můžeme udělat my, co byste chtěli od nás, protože tady jde o něco víc než pouze o spolupráci, protože vy prostřednictvím své práce vlastně přispíváte k vyšší bezpečnosti a navyšujete také důvěru důvěru naše instituce. Ano, ano, partnerství je velmi důležité a, a EMSA spadá také do pravomocí výboru pro dopravu, takže jsem opravdu velmi rád, že je tady paní Deli a máte slovo. Merci, euh, monsieur euh, le président de la commission. Děkuji. Předsedové výboru Klode. Je skvělé, že jsou tu také ředitelé tří evropských agentur, které, kteří osvědčili nejenom schopnost spolupracovat, což samozřejmě potřebujeme, ale je to eh, spolupráce na úrovni, spolupráce těsná, eh, která eh, přinese Evropě ty nejlepší výsledky. A když se, si pomyslíme na to, že počet migrantů, kteří překračují moře nebezpečným způsobem vystavují eh, v šanc vlastní život, tak bychom se měli zamyslet. Protože ta dnešní výzva ovlivňuje i eh, práci, i roli různých agentur Evropské unie. A jakožto Ehm, předsedkyně výboru pro dopravu. Velice dobře znám práci agentury pro bezpečnost, ehm, námořní bezpečnost. Jsem ráda, že pan Valdez s námi spolupracuje, že často přizývá naším výborem a bude jistě nada i nadále. Ale jsem každopádně až dosud odváděl skvělou práci respektovala ehm, právní rámec a přitom také poskytovala technickou pomoc a e, vědeckou pomoc na e, zaručení vysoké úrovně, účinné úrovně ehm, bezpečnosti námořního provozu, námořní bezpečnosti. Je to agentura, která je neustále v neustálém vývoji. Její mandát byl revidován již pětkrát až dosud, což není zanedbatelné. S novými úkoly koordinovanými v každém, eh, v každém, při každém přeskumu spolupráce eh, v kontextu tedy o, o, ostrahy hranic. Já si myslím, že bychom měli ještě dále posilovat kapacity, Protože rozpočet nestačí eh, na každý, ta, každou tu, každý ten přidaný úkol. Čili tady je opravdu ta otázka zdrojů, do, dodatečných zdrojů. Já myslím, že je to něco, co musíme mít eh, na mysli, když se zabýváme tím novým finančním rámcem. A oblasti sdílení informací, tak tu máme výsledky, které odpovídají těm cílům, které jsme si vytyčili. Vy jste to již připomněli, musíme to říct ještě jednou. Využití nových technologií, nových systémů, jako dronů, nebo programu Copernicus, které umožňují uh, mít uh, jakýsi integrovaný uh, přehled, integrovaně mapování uh, v celém o celé škále různých aktivit. A máme tu také Evropskou agenturu letectví, takže ta otázka dronů by mohla být eh, každopádně jednou z odpovědí na některé případy. Na, například eh, otázka vylévání ehm, paliv nebo otázka Eh, tedy eh, lokalizace nějakých plavidel, které se ocitly v tísni. Eh, můžeme, čím rychleji budeme jednat, tím rychleji můžeme zachraňovat životy. Takže, pane předsedo této, tohoto výboru, drahý Klode, jsem opravdu ráda, že v tomto výboru jsme schopni Eh, zajistit, aby se tu sešly nejenom eh, tři výbory, ale eh, tři agentury. Myslím, že jsme na dobré cestě k těsné spolupráci mezi třemi agenturami v příštích letech. Já vám přeji hodně zdaru. Čím více budeme postupovat vpřed, tím lépe v zájmu národních orgánů, jiných orgánů. Nezapomínejme na to. Někdy samozřejmě je to problematické, ale musíme to říci národní eh, orgány, evropské orgány, eh, které mají eh, tyto funkce, by měly těchto mm, prostředků využít. Děkuji. Thank you, Thank you. And, and... Děkuji. Děkuji paní Delí a myslím si, že to není nikdo za výbor pro rybolov. A v tomto případě dám slovo ještě dalším dvěma kolegům, protože máme opravdu velmi málo času, takže paní se byla paní Grisbeck, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, srdečně děkuji, Klody. Já bych v první řadě ráda poděkovala všem třem zástupcům třech agentur za opravdu velmi obšírné informace. Opravdu bych ráda něco věděla víc o těch synergických efektech, ale možná, že bych se vrátila k tomu úvodnímu výroku, protože si myslím, že tento projekt vlastně začal z toho důvodu, že došlo k tomu, k čemu došlo v roce 2015. A pouze bych ráda upozornila na to, že ty obrázky jsou z roku 2015 a e, došlo v podstatě k tomu, že členské státy nebyly schopny najít nějaký, nějaké řešení, které by vyřešilo příčinu těch migračních toků. To znamená, že ne, nenašli v podstatě eh, odpovídající odpověď na tu před, eh, na tu situaci, kterou jsme mohli předpovídat. Mám tady velmi eh, konkrétní otázku na všechny tři zástupce třech agentur. Pokud tedy máte už tu možnost velmi dobře rozeznat, jaké plavidla na jakých trasách ve středozemí se nachází, tak se ptám, co se konkrétně děje, když například eh, ta agentura pro eh, kontrolu rybolovu zaznamená nějaké takové plavidlo, tak eh, co se děje poté? poté, co tedy to plavidlo bylo zaznamenáno. A ve chvíli, kdyby tedy takovéto plavidlo s migranty se přiblížilo k, těm, k tomu libýskému pobřeží, tak co se stane? A za třetí se ptám, i v souvislosti se situací na evropském kontinentu je právě líbíské popředí, pobřeží v tuto chvíli opravdu eh, v hledáčku tedy těch našich zájmů. Takže co se bude dít? Jaké kroky jste naplánovali? pane Pabrixi. My samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom na tu rozpravu měli trošičku více času. Bohužel eh, ten čas k dispozici nemáme, takže já bych poprosil paní Griesbeck a potom se ještě vrátíme tedy k eh, výkonným ředitelům. Děkuji vám, děkuji eh, ředitelům agentur, kteří nám představili tuto zprávu. Tam se teď na z, kraj, z kraj týdne v kraji týdne tedy tu nebylo za stolik lidí, ale eh, dostanou všichni zprávu. Mně přišlo velice zajímavé to vysvětlení o sdílení eh, informací, to združování prostředků a eh, zdá se reálné operační spolupráce v terénu, na moři, na oceánech, nejen na pevnině. Je to skutečná přidaná hodnota pro členské státy, ale také pro evropské občany. E, škoda, že o tom občané dost neví. O tom, jaké existují evropské prostředky, které takto e, existují, které e, nás chrání před pašováním všeho druhu, které pomáhají při dohledu nad rybolovem a k záchrana, přispívají k záchranám na moři. Pokud jde o ty záchrany, tak to začíná být jeden z problémů, které jsou skutečně extrémně závažné vůbec všude na celém světě. Třeba eh, Indický oceán, kde rovněž jsou externí hranice evropské, v některých těch ekonomických exkluzivních zónách kolem některých ostrovů, jako je třeba Reunion tak já eh, jsem, eh, já vím o tom, že jsou tam také týmy, které chrání životní prostředí, ale také kontrola, se zabývají kontrolou rybolovu. Jsou tu eh, evropská plavidla, které nevždy se řídí všemi pravidly. A dále, samozřejmě při záchranách na moři, ta, v, tomto, v této oblasti ehm, o které se tak eh, málo eh, mluví, kde rovněž eh, desítky osob přichází o život v tom jakémsi Eldorádu, které tam existuje. Ehm, takže vy jste odpověděli na, na několik otázek, společné školení, ehm, na to jste také odpověděl dále. Ehm, povaha těch misí. A ještě mám takové mini doplňující otázky. Jedna rozpočtového charakteru, počítalo se s těmi 67 miliony na 2020 eh, na eh, ně, některá pavidla řízena, eh, tedy systémy řízené na dálku. Vy jste hovořil také o dronech. A mě by zajímalo, jestli v těch vašich prezentacích tento aspekt společných služeb prostřednictvím aeronev, eh, těch eh, systémů na dálku eh, řízených je, figuruje v těchto pilotních projektech? Nebo je to něco, co se rozvíjí paralelně? Nebo já myslím, že by to mělo být o, na, nasad, již operativní od, někdy od roku 2017. Takže jak to vypadá s, s výsledky z hlediska účinnosti, zatím jak, chci se zeptat, jaká bude budoucnost, protože po, to, po té, co pilotní projekt doběhne, tak budete moci pokračovat v tomto procesu těsné spolupráce, jak bych si to já přála, a, a nebo to prostě skončí takhle, tak, jak, tak říkajíc na půl cesty a nic z, tí, z toho nebude. Děkuji. Děkuji. Děkujeme ještě jednou vám všem jsme opravdu velmi rádi, že jste přišli všichni tři, protože jde opravdu o velmi zajímavou oblast eh, spolupráce. Chci říct, my jsme v rámci schůze koordinátů také o tom hovořili a vlastně první otázka, která vždy vyvstává, je ta, jak vlastně se daří agentuře pro pohraniční stráž, protože samozřejmě ta očekávání jsou opravdu velmi velká. Jak je to zpravováno, protože tady samozřejmě máme otázky týkající se eh, znečišťování rybolovu a samozřejmě také jde o tu zprávu hranic a management migračních toků. Takže já bych eh, se vás rád zeptal, jakým způsobem se vám daří odpovídat nebo uspokojovat ta očekávání lidí, která jsou samozřejmě tak eh, veliká. Jste si vědomi toho, že jsou na vás kladena tak velká očekávání? Jakým způsobem spolupracujete s členskými státy? Jak se vám spolupracuje s členskými státy? Možná každý z vás jen pár závěrečných eh, poznámek s ohledem na to, eh, co, jaké otázky zde zazněly a na které z nich chcete reagovat. Takže kdo z vás by chtěl začít? Pan Mili, prosím. Chcete, chcete začít? Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedu. Děkuji, děkuji za všechny otázky, které jste mi položili. Ano, uh, ano, jsem si vědom toho, že jsou na nás ze strany členských států kladena velká očekávání. Samozřejmě otázka pohraniční a pobřežní kontroly. To je velká výzva pro všechny orgány, i na národní orgány, samozřejmě i pro členy představenstva všech třech agentur je to velmi důležité. My jsme v podstatě v rámci těchto třech agentur vytvořili vlastně tří stranou, třístranný způsob práce, který je zohledňován na všech úrovních práce a my jsme velmi jasně definovali, jakým způsobem by ta spolupráce mezi námi měla fungovat. Také jsme vytvořili technické podskupiny, které samozřejmě opět eh, spolupracují na této třístrané dohodě a věnují se různým oblastem práce. To znamená, my chceme tady vyzdvihnout či zdůraznit to, že každá agentura se zaměřuje na jinou cílovou skupinu. Jinou cílovou skupinu v rámci členských států v rámci rozsahu působnosti naší práce. To znamená, my v rámci naší spolupráce jednoduše chceme synergicky využívat tedy ty nástroje, které máme k dispozici, ale samozřejmě vždy jsme zacíleni na tu konkrétní cílovou skupinu. Takže tím se asi odlišujeme my tři jako agentury. Ano? A teď vy, kolego? Teď nevím, jestli mám hovořit francouzsky nebo anglicky. Na skutečnost je taková, že z hlediska operačního nasazení jsme eh, vytvořili jakýsi výkonný výbor, Implementing Group, je to skupina pro Středomoří, pro tedy operační nasazení experti členských států, těch dvou společenství pro kontrolu ostrahu hranic a kontrolu rybolovu mají společná zasedání, na nichž vytváříme protokoly um, operační. A takže to bylo zahájeno v roce, na začátku roku 2016, když jsme začali spolupracovat v zóně Triton mm, s Frontexem mezi Evropskou agenturou kontroly rybolovu a Evropskou agenturou ostrých hranic. Um, a tento proces eh, je, eh, toho se účastní členské státy a nesmírně účinný. Děkuji a pane závěr. Tak eh, k tomu pátrání a záchraně mohu říci následovné. Ti, kdo si uvědomují, že z pohledu Frontexu loď s migranty na libijském popřeží odplula směrem k Evropě, tak my můžeme předat tyto informace členským státům, ale samotná agentura jako taková nenavázala žádné kontakty s Libí a proto je schopná pouze předat informace dále, nic jiného. A nyní, co mohu říci z pohledu dalších kroků pilotního projektu? No, Samozřejmě, že ta spolupráce byla nesmírně úspěšná těchto tří agentur. A nejen to, rovněž eh, mezi různými komunitami eh, pobřežních stráží. A z pohledu řízení ostraje hranic je třeba brát v úvahu, že se jedná určitou páku prosazování zákonů na moři. Když například potíráme ilegální či přeshraniční trestnou činnost, tak spolupracujeme s EMSou. Čas od času se podaří odhalit trestnou činnost v kontextu ilegálních eh, rybolovných aktivit či inspekcí. No a to se dá využít i ke spolupráci například s celními orgány členských států a nejen to, i v bilaterální spolupráci mezi Frontexem a Europolem. Tedy pro mě se jedná o takové embryo zárodek budoucích aktivit. Toho, čeho by se dalo dosáhnout ve spolupráci jak s členskými státy, či jejich úřady a příslušnými zodpovědnými úřady, tak aby vznikly služby poskytované veřejnosti komplexní povahy. Každý by přitom respektoval mandát partnerské agentury, unijní agentury či národní agentury a zároveň byl schopen sdílet jak informace, tak i kapacity a zároveň si vyměňovat informace v reálném čase. Pokud chceme zasahovat účinně, pokud máme problém, ať už zachránit eh, obyvatele, případně zadržet převaděče, pátrat eh, a tak dále. Je třeba konat společně, tedy interoperabilita má potřebu jak informací, tak společných kapacit a to je klíčem z úspěchu, k úspěchu. A já doufám, že právě tento pilotní projekt nám napomůže nadefinovat si něco, co bych nazval společnými normami, standardy, ať už z pohledu postupů tak i technických specifikací. V nejbližších měsících dojde k setkáním s národními úřady, s mm, pobřežními strážemi dálných členských států, s regionálními samozprávami. Tam máme v každém členském státu trochu jinou úroveň, která se tím zabývá, ale je tam slibná představa spolupráce. Chci poděkovat všem poslancům za jak důvěru, kterou zde vyjádřili, tak jejich pozornost všem třem výborům a zároveň děkuji i komisi, děkuji členským státům za jejich spolupráci, no a samozřejmě i Markovi a Paskalovi a všem našim týmům za tu spolupráci, tak jak zárně probíhá. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, říká předseda. Tady v Libe se tomu nevěnujeme dostatečně. Měli bychom takto postupovat častěji. Tedy děkujeme, že jste, nám, že jste nás nakopli správným směrem, ať už metaforicky, tak i doslova. Je opravdu potěšením nahlížet, jak spolupracujete a jak ty výzvy se dají řešit, jak už řekl pan Ležery. Ehm, jak to rovněž vypadá do budoucna že je třeba spolupracovat opravdu úzce. To určitě zaujalo i naše zpravodaje, který, kteří se zabývají příslušnými složkami a zároveň já děkuji i představitelům výboru pro dopravu za jejich přispění a určitě zkusíme zorganizovat takovouto společnou prezentaci tří výkonných ředitelů i v budoucnu, abychom to znovu za tři měsíce přehodnotili. Děkuji tedy všem za účast na této rozpravě. Colleagues, we now need to move uh, quickly to the next item. A nyní ještě z rychlíku, kolegové, bod číslo 5. Zpráva o um, readmisních dohodách. If I could just ask colleagues to come to the front. Eh, obracím se na příslušné kolegy, aby si přesedli směrem sem k dalšímu bodu pořadu jednání.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 Um, Dobrá, kolegové, pokud jsme připraveni, tak se dejme do práce, protože už máme spoždění. Další záležitost neméně důležitá a budou se konat pravidelná vyhodnocení v rámci našeho výboru LIBE o těchto readmisních dohodách a já jsem velice rád, že zde opět mohu přivítat pana Simona Mortueho, zástupce generálního ředitele GR Home. A úvodem pár slov. Simon už se dostavil na naše zasedání 7. září. Možná si vzpomenete na výměnu názoru, která tehdy projet, proběhla k vyjednávání a implementaci readmisních dohod obecně. Před několika týdny jsem se obrátil na komisi s dotazem a s obavami o zvýšeném využívání jiných nástrojů, které nebyly regulární při eh, eh, spolupráci s třetími zeměmi v problematice navrácení. Tam jsem rovněž odkázal na sdělení komise o Evropské migrační agendě, která má probíhat paralelně s vyjednáváním o eh, formálních dohodách a standardních operačních postupech. Rovněž jsem obrátil pozornost komise na skutečnost, že neoficiální dohody eh, působí obavy zejména našemu výboru, ale i celé sněmovně v rámci článku 218 smluv a že to může vést k praktikám něčeho, co by se dalo nazvat renacionalizací unijních politik. Naše obavy jsou zcela jasné. A ten dopis vypadal právě tak a Simon určitě nám může poskytnout odpovědi. Už minule byla jeho přítomnost zde velice cená a nyní se na něj obracím se žádostí o aktualizaci situace. Je to veřejné zasedání, tato část, a na to chci upozornit a nyní už dávám slovo Simonovi. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, jsem rád, že jsem mezi vámi a že se mohu věnovat snad největší výzvě, totiž navrácení těch migrantů, kteří nemají právo zde se trvat a rovněž povinnosti jejich země původu je opět přijmout. Na úvod bych si dovolil přivítat hosty z národních parlamentů Tunisie a Maroka. To jsou naši partneři při řízení migrace. Minule, když jsem zde byl, tak jsem byl vybízen k tomu, proč jsem pomá- zapomínal na to zdůraznit respekt a úctu k jednotlivci, ale zároveň i um, právo na ochranu. Tedy za přítomnosti našich hostů si dovolím přednést pár slov o širší e, strategii. Totiž readmise a navracení není duší našich dohod. Naším hlavním cílem je stabilní a předvídatelný rámec, který nastaví správnou rovnováhu mezi solidaritou, odpovědností, účinností a férovostí, což nám umožní, že v Evropské unii zůstaneme otevření vůči ochraně těch, kteří to potřebují. Aby tato výzva byla nadále řešena humánním a účinným způsobem, potřebujeme na to jít holisticky a společně s vámi se zamýšlíme nad reformou evropského asilového systému, nad cestami do Evropy a nad řízením migrace v duchu partnerství. A musím říci, že jak v Evropě, tak i mimo ní, tady jsme slyšeli prezentaci Fabrisovu, který rovněž spolupracuje s partnerskými zeměmi on na ochraně externích hranic, na potírání kořenu migrace a na právu eh, migrantů na ochranu a potírání i převaděčských aktivit, že už se dostavují první výsledky. Minulý týden jsme slyšeli um, představení všech oblastí, kterými se chceme zabývat. E, spolupracujeme rovněž i s IOM a UNHCR, abychom se soustředili na dobrovolná návraty. V Libii například minulý týden, tak chci zdůraznit, e, více než 4 tisíce migrantů a více než 2 tisíce 2000 libijských rodin eh, mimo své bydliště obdrželi ochranu a pomoc. Jsou to příšerné obrázky, které tam často z Libie plynou. My si nepřejeme, aby takto situace přetrvávala. Přes tisíc migrantů a eh, velké množství z Libii se navracejí i dobrovolně, my jim pomáháme a i země hraničící z Libii mají možnost se toho programu účastnit. Máme i poslední příklad, myslím, že to bylo omezený počet lidí, kteří museli být evakuováni z Libie do e, Nigéru a nyní se vyjednává o dobrovolném e, přestěhování e, domů. Chceme i zvyšovat stabilitu, odolnost systému, aby si i domovský členský stát dokázal migrační situaci ukočírovat. Máme nyní 40 miliard soukromých investic, které jsou rovněž v dispozici. Právě sídlení se velice slibně vyvíjí a vidíme zde dobré příklady toho, že se členské státy snaží zavázat k tomu, aby snižovali eh, průchodnost pravidelných riskantních tras a aby eh, se sami podíleli na tom, aby ta migrace takto nepokračovala. To zdůrazňuji, protože komise nemá zájem budovat pověst Evropy co by pevnosti chceme být tím bezpečným pří, stavem pro všechny, kteří si ochranu opravdu zaslouží. Zároveň však, pokud chceme zodpovědně poskytovat ochranu těm, kteří ji potřebují, obracenou stranou mince jsou ti, kteří po jednotlivém posouzení jejich případu s plným respektem vůči lidským právům nemají um, Právo jsou označeny za osoby, které musí být navráceny a tím se dostávám k samotnému meritu své prezentace, totiž výzva spočívající v navrácení těchto osob. Je to stále ještě eh, obtížná záležitost. Podíváme-li se na statistiky, pouzích 630 jednotlivců po té, co prošli asilovým řízením a byli zamítnuti, jsou navraceni. E, souvisí to jednak s výkonností národních asilových systémů v členských státech a jsem rád, že se na to můžeme soustředit příští týden ale i s e, tím, jak komise podporuje členské státy a jak se jim snaží překonávat překážky vedoucí e, k navracení. Chci rovněž zdůraznit, že i dobrovolné navracení je i nadále tím preferovaným řešením pro komisi. Poskytujeme nezanedbatelnou nezanedbatelnou finanční pomoc členským státům, které díky tomu mohou navracet tyto jednotlivce s finanční podporou a někdy i přímou podporou. I podporou eh, těm původním zdrojovým státům. Dostali jste dopis před tímto zasedáním, tam jsou poměrně komplexní statistiky. Doufám, že jsem splnil vaše očekávání. Vy jste si to minule přáli, když jsme hovořili o navracení, o readmisi. Já jsem tehdy slíbil, přejeteli si jakékoliv další číselné údaje, my je dáme k dispozici. A tady tyto statistiky ukazují, že se dobrovolná návraty zvýšili mírně z 39 tisíc v roce 2015 na 640 tisíc v roce 2016. A jde o to, že e, se jim skýtá i výhled na násilné navracení a oni volí toto dobrovolné a bohužel bez věrohodné výhledu na nucené navracení, eh, to dobrovolné se často nezdá reálné. A tady musím zúraznit, že naše členské státy stále ještě čelí nedostatku spolupráce ze strany zemí původu. A úřadů, které jsou za to zodpovědné. Já vám dám příklad. Pokud navracená osoba nemá platný pas, tak samozřejmě se musí členský stát obrátit na příslušný konzulát, aby přispěl doklady, nouzovými havarijními doklady které může tento navratil využít. Tam se neobejdeme bez spolupráce s partnerskou zemí. Často je to obtížné. Některé konzuláty jednoduše nejsou ochotny identifikovat eh, jednotlivce, pokud se tam rýsuje ten výhled na nucené navracení. Je to nikoli pouze pohrdání systémem mezistátní spolupráce a nerespektování toho, že kdokoliv stoupil ilegálně na něčí území by měl být navrácen, ale i nedostatek úcty k vlastním občanům. Jedná se přece o mezinárodní povinnost, a zároveň partneři například ze subsaharské Afriky mají konkrétní i povinnost v rámci těch podepsaných smluv o spolupráci, které jsme s nimi uzavřeli, například smlouva z Kotonu, článek 13, kde je velice silný právní základ, více méně readmisní dohoda sama za sebe svým způsobem. Co tedy je často potřebné? Praktická ujednání, která umožní readmisi provést v praxi. Já to zdůrazňuji, protože při nejmenším částečně to vysvětluje skutečnost, proč musíme sáhnout k nezávazným readmisním ujednáním z právního pohledu, které více-méně suplují to, co bylo dojednáno například ve smlouvě z Kotonu a co by mělo nastat i tak. Tady nejde o nějaké vytváření nového systému, spíše o prosazování readmisních pravidel a dohod, které už existují v rámci stávajících mezinárodních povinností v praxi. A chci to zdůraznit, pokud byste vy nebo ktokoliv z vašich členů si přáli další podrobnosti o typu těchto neformálních ujednání a jejich souvislostech jsem vám k dispozici. Preferovaná možnost komise je mít, kdykoliv je to možné, e, právní závazky e, prosazeny tam, kde je to možné, pomocí konkrétních readmisních dohod. Ano, já to chápu, ale to není vždy možné, jak už jsem zdůraznil minule, když jsem zde byl přítomen. S některými z našich partnerských zemí to prostě nejde, zejména v kontextu určitých eh, citlivých míst eh, v historii našich vztahů. Kdykoliv například třetí země má podepsat readmisní dohodu, tak musíme prokázat i my z naší strany tou konstruktivní dobrou vůli, a zdůrazňuji zároveň s respektem k ať už evropským nebo mezinárodním zákonům. To už ale v roce 2017 přišlo s hmatatelnými výsledky a nyní vám dám pár podrobností k přesnému pokroku země po zemi. Jak u těch zemí, kde jsme už dosáhli to, čeho bych nazval administrativních ujednání, a i těmi, kde jsme dosáhli formálnějších eh, dohod. Země, která se nachází v názvu naší prezentace, totiž Mali a Afganistán těmi začnu. Začnou republikou Mali. To je velice dobrý příklad země, kde je třeba, aby Evropská unie využívala i diskrečních pravomocí v kontextu té situace, která tam panuje. Mali stáhlo e, účast z vyjednávání o readmisní dohodě v prosinci loňského roku po nepřesných zprávách v médii, že už došlo k podepsání readmisní dohody, což bohužel došlo poté po té, co ze strany EU se objevily nějaké nepřesné tweety na veřejnosti. Nebylo to tak, ale chtěl bych konstatovat, že malijské úřady s námi velice konstruktivně spolupracují na konstruktivním navracení svých občanů, kteří se ocitli v Nižéru a jiných sousedních zemích, ale zatím se nepodařilo dosáhnout cesty, jak oficiální cestou po eh, tomto lapsu dosáhnout eh, něčeho formálnějšího. Takže takto to vypadá v případě Mali k Afganistánu. Tam provádění dohody či mm, té dohody nazvané Joint Way Forward pokračuje zdárně. Vstoupila v platnost v říjnu roku 2016 a od té doby eh, bylo 90 čarčerových letů a, či 19 a tam bylo 287 navrátilců. Chci zdůraznit, že členské státy jsou spokojeny se spolupráci s afgánskými úřady a myslím, že jsme našli i kvalitní platformu, která se snaží bojovat s praktickými překážkami, které se objevují. Takže mm, ta strašidlo těch povinných, nucených navracení se vlastně vyplatilo v tom, že se nám zvýšil počet eh, navratilců z um, tisíce a něco na um, 8325, tedy z 1520 na 8325. Rovněž se snížil počet eh, ilegálních um, migrantů, kteří přicházejí z 54 tisíc na eh, necelé čtyři tisíce mezi lednem a červencem letošního roku. Jak to vypadá v Bangladeši? Bangladešané to je neafrická národnost číslo jedna, která se v Evropě na středozimní trase objevovala. Necelých devět tisíc od, roku, od začátku letošního roku do září. V září se komise a EU dohodla, že eh, budeme mít standard standardní operativní postupy a že ti Bangladešané, u nichž neexistuje e, důvod k poskytnutí azylu, budou navraceni a doufáme, že od začátku příštího roku se vše rozběhne. Guinea. To je další země, kde zaznamenáváme postup. E, Krok Má pouhých 12 milionů obyvatel, ale je to země číslo jedna na naší mediteránní trase a tam eh, ta smlouva o spolupráci, ta vykonatelnost byla velice mizerná, necelých 5%, ale v červenci se podařilo dosáhnout dohody o dobré praxi eh, při postupu a uplatňování postupu o navrácení a to dovedlo k novým ujednáním a jsem rád, že vám mohu poskytnout slibnou budoucnost a brzy o tom budeme mít i, i statistické údaje. Nyní Etiopie. Tady mohu konstatovat, že spolupráce při o identifikování Etiopanů byla velice obtížná a často jsme naráželi na odmítnutí Etiopie eh, vůči navrácení občanů pokud se nepřihlásí dobrovolně. Přitom intenzivně s Etiopií spolupracujeme v posledních několika měsících a nyní už máme zvažovanou právě smlouvu či ujednání o dobré praxi a diskuse s Etiopií pokračují. Pokud eh, chci zmínit například eh, pobřeží Slonoviny, to je země číslo 3 mezi těmi ostatními africkými zeměmi, tady vyplývá z těch údajů, že je ten počet navracených nízkých, necelých 5%, zatím nemáme zpětnou vazbu ze strany této země, jak eh, zvýšit tento počet eh, stejně tak s Ghanou. Tam chceme vést intenzivnější vyjednávání, eh, protože vidíme, že se nám počet Ghanianů, kteří cestují do Evropy, zvyšuje a chceme dospět k praktickému ujednání, které bude respektovat eh, citlivou situaci v zemi a zároveň s tím problémem se ujednají, ale zatím od Ghany nemáme reakci. Stejně tak po demokratických a pozitivních změnách v Gambii vedeme diskuse i s touto zemí, abychom i tam dospěli k podobným ujednáním. Takže to jsou konkrétní země, kterých se týká článek 13 dohody z Kotonu, který nám dává dobrý právní základ. Nyní velice rychle ty oblasti, kde už máme formální readmisní dohody podepsané. Tam mohu stručně aktualizovat situaci od 7. září. Nejdříve Pakistán, to bylo září, tam se sešel společný výbor pro navrácení pakistánských občanů. Diskuse s ministerstvem vnitra byly konstruktivní, zejména co se týče potřeby znatelného pokroku dohánění těch pakistánských občanů, kteří neodjeli a měli odjet. A já z toho mám dobrý pocit. Těšíme se na pokrok, zejména v oblasti elektronické platformy, kterou se snažíme s tamnějším ministerstvem vnitra zavést a která pomůže zrychlit readmisní eh, přihlášky. Máme pilotní fázi od října do příštího dubna, která to bude testovat. Pak země východního partnerství a západní Balkán. To už opravdu bude velice stručné. Vím, že nemáte dost času. Tam máme vysokou eh, míru například eh, 54% v Ukrajině, západní Balkán, tam je to eh, dokonce i více než 100%, takže navracíme i občany z minulých let, což byla otázka, která se tady minule objevila. Totež se týká bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, takže tady mohu říci, že ty partnerské země západního Balkánu se chovají příkladně v, obrat, v oblasti navracení. Totež se dá říci o Moldově. A nyní Tunisko. Tady je to velice na místě, zejména z pohledu toho, že zde máme přítomné představitele této země. To není bezvýznamná země. Když se podíváme na to, kolik Tunizanů přijelo do Itálie v samotném říjnu, tak tam jsme měli 2788, téměř 50% všech, kteří v říjnu do Itálie dorazili. Tam se brzy bude konat nové kolo vyjednávání a bude to 28. listopadu a tam bude jak tématem mm, vízový režim, Eh, usnadněny, ale i readmise a určitě vám o tom pak podám informace v reálném čase. Nigérie, i tam jsme eh, v říjnu loňského roku začali vyjednávat, stále ještě jsme v patové situaci. Rád se pustím do podrobností, pokud budete na to mít otázky, ale ten úvod tam jsem slíbil, že budu stručný protože vím, že vám schází čas. Závěrem, co bych rád řekl, nejedná se o snadnou záležitost a stále ještě je to cesta plná výzev, jak nejlépe vyjednávat s těmi zeměmi, aby vnímali, že je to i v jejich zájmu a jak s nimi uzavírat formální dohody o reazmisi. Partnerské vztahy musí být klíčem k tomu, jak na to jdeme. A co by obyvatelé EU, se musíme vždy zamýšlet nad tím, jak je možné mobilizovat eh, stimuly šité na míru dané země, které těm partnerům napoví, že je v jejich zájmu dospět k té dohodě s námi. Zároveň musíme mít respekt vůči těm um, citlivým místům v dějinách té země, v tom, co se v té zemi odehrává a musíme se komplexněji tou migrací zabývat, než pouze povrchně. Tím tedy eh, skončí končím a pokud byste měli kdykoliv jakýkoliv zájem o podrobnosti u té či oné země, rád se ať už dostavím nebo vám odpovím a pokud chcete velice podrobné informace, tak se možná můžeme věnovat té či oné zemi i tématicky zvlášť. Děkuji. Uh, děkuji, děkuji. Rád bych také přivítal členy tuniského a marockého parlamentu a já bych poprosil také některé z nich, aby promluvili hned poté, co tedy někteří členové výboru Libe budou hovořit. Jsem velmi rád, že jste přijeli i v kontextu tedy toho týdne EU Afrika. A teď, co se týče tedy těch, kteří požádali o slovo, tak přečtu teď, kdo je tady na mém seznamu řečníků. Takže abyste věděli, kdo je na mém seznamu. Mrs. Kienge, Mrs. Intervelt, Mrs. Um, Sargentini, um, Mrs. Bjork, and Ms, Mrs. Grappini and Mr. Lenars. Okay, that's it. Takže to jsou všichni řečníci, které mám tuto chvíli na seznamu. Marie Kristýny, chcete se k tomu také vyjádřit? Jste si jistá? Jste si úplně 100% jistá, že k tomu chcete něco říci? Já bych samozřejmě byl rád, aby pan Morčík k tomu také něco mohl říci, takže Paní Holmajer, hovoříte jako první, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych velmi ráda poděkovala za tento velmi podrobný přehled, který nám kolega poskytnul a také za to rozčlenění či začlenění či definování těch dohod se státy, s nimiž nebyla podepsána žádná oficiální dohoda. Co se týče té, toho čísla 34 tisíc u readmisí, tak to je samozřejmě povzbuzující, protože vidíme, že to nějakým způsobem tedy pokračuje vpřed. Ale co se týče té readmisní eh, politiky, tedy zpětné přebírání osob, tak pokud jsem tedy tomu dobře porozuměl, Znamená to, že prostřednictvím těchto eh, readmisí došlo také k povzbuzení eh, dobrovolného návratu? Je tomu tak? A hovořil jste ještě o těch doprovodných opatření, tak eh, co si pod tím mám představit? Také, co se týče toho zpětného přebírání, tak my zažíváme například to, že částečně někteří kteří k nám nelegálně přišli a stojí vlastně před tímto návratem, tak jsou vlastně velmi často oslovováni eh, těmi, kteří eh, převádějí eh, nelegálním způsobem lidi do Evropy. To znamená, že se dostávají do sítí těchto nelegálních kriminálních sítí. To znamená, že oni se nechtějí samozřejmě vrátit do své země původu a ty nelegální sítě se snaží je nějakým způsobem získat právě pro své činnosti v oblasti organizované kriminality. To znamená, že se je snaží zneužívat za účely organizované kriminality a ráda bych věděla, zda tady existují určitá opatření, která by tomuto zabránila. Eh, to znamená, jakým způsobem zabraňujeme náhlému zmizení těchto lidí či zneužití těchto lidí právě za účely organizovaného zločinu. Rád bych poprosil všechny ostatní, aby hovořili maximálně dvě minuty. Paní Kiange, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, Klode. V první řadě musím říci, že já nezdílím to, co zde bylo řečeno, to znamená, že účel světí prostředky, protože tady prostředky jsou, urči, jsou vždy určitými pravomocemi. To znamená, tato politika zpětného přebírání musí vycházet ze spolupráce mezi institucemi. Tyto dohody nemohou nahradit interinstitucionální spolupráci, to je velmi důležité. Samozřejmě děkuji tedy Eh, eh, řečníkovi za všechny poskytnuté informace. Nicméně chci říci, že toto bychom neměli v tuto chvíli přetavit do operus, eh, do operus operandy, který to všechno odličtí, protože v tuto chvíli se nacházíme v období, kdy si všichni přejí více Evropy, více evropských hodnot. To znamená ti, kteří chtějí se opravdu angažovat v oblasti dodržování lidských práv, tak se nemohu spokojit s tím, že tady pouze budeme mít nějaké neoficiální dohody. Nemůžeme, se, nemůžeme říci, že nám stačí v podstatě pouze eh, tato současná struktura, která ohrožuje základní lidská práva. Co se týče těch vyjednávání s Tuniskem a Marokem, tak ta jsou v mrtvém bodu. Nepodařilo se nám pokročit eh, v těchto vyjednávání. Ani eh, dále se nám nedaří vyjednávání s Jordánskem a dalšími státy. To znamená, chci, eh, abyste se k tomu vyjádřili. Byste tady spokojení v souvislosti s tím, co jste říkali eh, s Afganistánem. Ale já se ptám, jaké efektivní záruky tady existují pro to, aby to to, aby tyto readmise probíhaly vždy v souladu s mezinárodním právem veřejným, hlavně v případech, kdy tedy to navracení je nedoprovolné. A ptám se, existují tady nějaké záruky právě pro tyto eh, lidi ve chvíli, kdy se tedy stanou součástí toho integračního programu a poté se dostanou zpět do své země původu. Existují tady nějaké záruky, které zajistí jejich bezpečnost? Děkuji, děkuji, paní Intervelt. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ono to samozřejmě všechno zní totálně logicky ve chvíli, kdy tady byla nějaká žádost zamítnuta, tak je jasné, že tito lidé, jejich žádost byla zamítnuta, se musí vrátit do své země původu, tak s tím bychom asi všichni souhlasili. Nicméně, ale ta realita je jistě daleko komplikovanější než to, co bylo právě řečeno. Eh, kolegyně Kienge. Samozřejmě, ono je velmi těžké, eh, jak si ukončit ty readmisní dohody s těmito státy, protože já samozřejmě chápu, proč oni ty dohody nechtějí eh, podepsít. My ale samozřejmě máme určité páky a určité možnosti. Dále eh, jste říkali, že všechno je v pořádku, lidé jsou spokojeni, všichni se vrací zpátky ale máme tady také reintegrační programy, ale já chci vědět, to je retorika. Jak to vypadá ve skutečnosti? Ve chvíli, kdy je rodina navrácena do Afganistánu i s dětmi, které vlastně strávily většinu svého života v jakékoliv jiné evropské zemi, v Nizozemsku či jinde, to znamená dívky, které tedy vyrostly tady a potom jsou poslány zpět do Afganistánu. Jakým způsobem tam potom žijí? Za jakých podmínek? Stará se o to komise či ne? Poté samozřejmě eh, souhlasím také s Cecil King, protože tady máme určité právní nástroje. Myslím si, že tady jde o obecný fenomen, o obecný trend, protože komise to umožňuje. To znamená, že tady se vlastně lidé snaží hledat nějaké cesty nad rámec toho právního nástroje. A my jsme ale přece ten právní rámec vytvořili za určitým účelem, protože ten rámec obsahuje určité záruky. A já se ptám, jakým způsobem chcete tedy pojistit tyto záruky ve chvíli, kdy budeme tady se pohybovat v rámci nějakého nezávazného rámce. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy to tady bude nezávazné, no tak tak jakým způsobem zadrž- zajistíte dodržování lidských práv? Já vím, že je to dost nemoderní hovořit o lidských právech v dnešní době, ale já chci vědět, jaké záruky tady existují. Jakým způsobem můžeme zaručit, že eh, lidská práva těchto lidí budou dodržována. A dále chci vědět, co chce či zamýšlí Evropská komise co chce je udělat, nebo jaké právní nástroje chce vytvořit právě pro zlepšení této situace Malen Prosím, máte slovo, děkuji, děkuji mnohokrát. Eh, já se samozřejmě mohu přidat k tomu, co bylo řečeno, ale mám tady ještě jednu obecnou připomínku k azylové politice. To znamená, my musíme zajišťovat ty nejvyšší standardy. Vy hovoříte o těch standardech, což eh, to v nás eh, samozřejmě zbuzuje určitě, určité obavy, protože my si uvědomujeme, že ta situace je stále méně a méně ličtější. To znamená, že lidé jsou v podstatě zatýkáni, jsou zpátky navráceni do Eh, různých eh, eh, států původu, které nejsou úplně bezpečné. To znamená, že já si myslím, že neúplně všichni sdílíme ten pozitivní dojem. Co se týče té readmisní politiky, vy hovoříte, že potřebujeme lidskou readmisní politiku, ale já si myslím, že ta politika je stále více a více méně lidská, je nemorální. A já tedy řeknu něco k situaci v naší zemi, ve Švédsku. Někteří mladí lidé, kteří se právě stali dospělými, eh, jsou v podstatě posláni do země, ve které nikdy nebyli ani to není jejich země původu. Jsou to, jsou to prostě lidé, kteří v podstatě eh, najednou se objeví v Afganistánu, nikdy tam nebyli a byli tam odesláni. A to vedlo opravdu k velké společenské mobilizaci, která si vyžaduje od politických struktur, aby tedy eh, k takovýmto readmisím nedocházelo. A já se ptám, jak tomu budeme zamezovat? Jak vy chcete spolupracovat se švédskou vládou, aby k takovýmto návratům nedocházelo? Protože my jako parlament to nemůžeme vyhodnotit, nemůžeme můžeme se tady na tu situaci podívat. A já se ptám, budeme tady nějakým způsobem hodnotit tu bezpečnostní situaci? To znamená, že když se na to podíváme, říkala to už moje eh, předřečnice, eh, v souvislosti tedy s dodržováním lidských práv, jakým způsobem zaručíte v podstatě dodržování lidských práv a bezpečí a ochranu nezletilých a dětí? nebo pravidlo, jako že nevracíme lidi do zemí, ve kterých se nikdy nenecházeli. Tady si myslím, že největší probl- největším problémem je to, že tady nemůžeme zajistit přeskum a kontrolu. A my se samozřejmě totálně vzdáváme tady z odpovědnosti a ve chvíli, kdy se totálně zbavíme z odpovědnosti, tak bude docházet v té oblasti ke zneužívání a celé to bude totálně neefektivní. Čudice Argentiny, prosím, děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám nabídla trošičku podrobnější informace. To si myslím, že je také naší otázkou a my na ní potřebujeme odpověď. A odpovědí je také dopis, ve kterém my v podstatě směšujeme rozvojovou eh, spolupráci, oficiální, neoficiální dokumenty, humanitární pomoc a readmisní politiky. To znamená, že ve chvíli, kdy vy nám posíláte nějaký dopis, ve kterém nám říkáte, že také vynakládáme 14,9 milionů euro na vytváření pracovních eh, míst v Gambě, no tak to se netýká nás. My tady v tuto chvíli přeskováváme situaci, oblast eh, readmisních eh, dohod a zpětného přebírání lidí. A to nám samozřejmě zhoršuje ještě situaci, protože my tady chceme něco přeskoumávat a my to můžeme přeskoumat pouze na základě spolupráce s vámi co se týče informální struktur, které existují, no tak na nich nemůže, z nich nemůžeme vycházet, protože taková ta struktura nám nepomůže zajistit monitorování takovýchto skutečností, což je ten problém, před kterým v tuto chvíli stojíme. Neformální dohoda také nemůže zajistit oficiální přeskum. Nemyslím si, že by afgánský, eh, afgánská či jiná vláda v tuto chvíli eh, chtěla tu situaci změnit, či chtěla zpravovat a informovat o tom, jak se žije těmto lidem, kteří jsou navraceni. Takže znamená, potřebujeme tady více jasnosti. Vy nám píšete, že stále více a více eh, států se nechce účastnit vyjednávání o oficiálních readmisních dohodách. A já si myslím, že by bylo velmi napomocné, kdybyste nám ty informace podávali dopodrobně. To znamená, abyste nám řekli, řekli argumenty těchto států. Na straně 3 píšete, že Evropská komise navrhla Gambi pobřeží slov noviny a Gambi eh, nová opatření, ale my potřebujeme vědět, kdo vede tato eh, vyjednávání, v jaké situaci se v tuto chvíli nachází. Protože z úhlu pohledu pracovního trhu nebo vůbec jaksi toho obecného pohledu na věc, tak já musím být schopná klást otázky, klást zacílené otázky a potřebuju také na to eh, přesné údaje. Já jsem ráda, že nám posíláte Eh, eh, statistické údaje. Ale tady v této příloze eh, ten počet vlastně těch navrácených z třetích zemí, tak tady například vůbec není Afganistán, Pakistan, Maroko, Niger, Nigérie a pobřeží Slonoviny. To jsou prostě státy, které nejsou v tabulce. Sice se tady zmiňují v dopisu, ale já to potřebuji přece nějakým způsobem uceleně. A proto ptám se, proč to není v příloze. Nemluvte tady o Mauritánii a Indonésii, jako kdyby to byly hlavní hybatelé celé té krize, když my samozřejmě víme, že tomu tak není. A teď ještě pár e, dalších otázek. Já vím, že samozřejmě máme málo času, ale co se týče Etiopie, tak já jsem z jednoho zdroje pochopila, já se opravdu omlouvám, ale opravdu hovoříte velmi dlouho. Já mám velmi krátké dvě otázky, pane předsedo, dovolte mi to. To je přece náš přeskum, my tady provádíme přeskum. Ano, ale všichni měli pouze dvě minuty, vy už hovoříte čtyři. No tak rychle, tak rychle, tak mluvte rychle. Děkuji, pane předsedo. Etiopie, Etiopie. Já jsem na základě informací z jednoho zdroje se dozvěděla, že Evropská strana v podstatě vyžaduje od Etiopie, aby přijala dalších 59 lidí předtím, než budeme pokračovat o své pomoci. Samozřejmě je to pouze zdroj, ale je to zdroj, kterému důvěřuji, takže chtěla bych, abyste se k tomu vyjádřili. A tady tedy tady skončím a nepoložím tu druhou otázku, kterou jsem chtěla položit. Samozřejmě my um, ta, tady jsme měli velkou Excelovou eh, tabulku. Eh, možná, že je to i naše zodpovědnost, že se tady v té tabulce neobjevily všechny státy, tak jak jste nám vyčítal. Dobrá. Paní Grapiny, děkuji vám, pane předsedo. Já doufám, že eh, to vykompenzuje a budu hovořit stručně. Jsem ráda, že se podařilo zorganizovat toto setkání a jsem ráda z těch informací, které jsem přijala. Jen stručná otázka. V materiálu, který jsem dostala, tady se říká, že Nigeria, Nigeria je hlavním zemí původu nelegálních příjezdů. Je dobré, že tady máme nějaké čísla, že Nigerie tedy je zároveň jedna ze zemí, z níž je eh, nejvíc obětí eh, převaděčství, zejména žen a dívek které jsou vykořišťovány. No a má otázka je následující. Navrhujete nějaká dodatečná opatření, abychom byli schopni rozložit tyto kriminální eh, převaděčské sítě? Protože k čemu je, že eh, říkáme, že máme řešení, když se nic neděje? Tady skutečně mám se, máme příležitost něco udělat. Takže to je jakýsi citlivý klíčový bod a já se ptám, jestli na to máte nějaká řešení. Děkuji. Děkuji za stručnost. Pan Lenart. Ano, děkuji. Děkuji vám. Děkuji za prezentaci. Plně souhlasím, že návraty zůstávají nejslabším článkem naše, naší azy, azylové politiky. Ehm, byl učiněn eh, určitý pokrok. Zatím to ještě není úplně uspokojivé, ale děkuji za připomenutí, že readmise těch um, těchto osob je již součástí našich bilaterálních vztahů na základě dohody z Kotonu. Ještě dodatečná otázka k tomu, co říkala paní Intveld. Podívejte se třeba na zemi, jako je Ghana jsme největšími dárci rozvoje pomoci, jsme největšími eh, obchodními partnery. A přitom nejsme schopni s nimi zajistit ani eh, žádná procesní uspořádání, zatím jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu. A eh, já si, se musím dotázat, jestli to akceptujeme jako, jako normální, protože si by se nedal zvýšit tlak na tuto zemi se, se všemi nástroji, jimiž disponujete. Takže má otázka je, jestli by se nedalo náhodou udělat trošku víc, tlačit trošku víc na takové neplnící země. Pak jsou to země, s nimiž jsou, eh, jako je Pakistán. Eh, když jsme byli v Řecku na ostrovech, bylo tam tolik lidí eh, pakistánských uprchlíků, kteří měli negativní rozhodnutí a pořád jsou na ostrově. A zdá se, že pro, ostrov, pro místní orgány bylo snažší je poslat zpátky do Turecka než do země původu. I když přitom máme formální readmisní dohodu s Pakistánem. Takže v čem, v čem je problém? A co se dá dělat, aby se to vyřešilo? A pak ještě, což je mimo rozsah eh, působnosti tohoto zasedání, co by se dalo zlepšit ještě z evropské strany té debaty, aby věci běžely hladčeji? Třeba revize návratové směrnice, jak by to zapadalo do toho plánu? Děkuji. Děkuji a než dám slovo zpátky panu Mortimu, tak dáme ještě slovo našim členům delegace pro Tunisko a Maroko.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 Shukran, Mrs. Ziani. Um, and we get the translation now in French. Please. Pane předsedo, dámy a pánové, eh, eh, chci poděkovat vašemu výboru za možnost se vyjádřit eh, k tématu velkého významu. Migrace je významným faktorem kulturním, sociálním a e, dalším. A Severní, Severní Afrika je transič, transitní oblastí. A e, takže naše země se e, snažila tuto situaci řešit ve třemi způsoby. Jednak sociální integrace a pomoc Maročanům v zahraničí, aby se uchovalo jejich kulturní dědictví a aby byla zjištěna kvalita služeb, které potřebují. A aby se účastnili velkých eh, projektů udržitelného rozvoje eh, naší země. Dále, eh, jasná, jasné a globa, v rámci jasných a globálních směrů Maroko přijalo opatření na regularizaci situace 23 tisíc nelegálních migrantů, na to, aby se jim zajistilo požívat všechny práva, přístup k mm, službám, ubytování, eh, profesní vzdělávání a tak dále. Což ukazuje angažma eh, marockého eh, království plnit závazky OSN v oblasti migrace. Třetí otázka. Role Maroka v boji proti nelegální migraci do Evropy. Tady musíme připomenout naší roli ochrany evropských hranic před migračními Eh, toky. A podle posledních statistik Maroko, Maroko zastavilo 50 tisíc pokusů o nelegální migraci do Evropy přes, do Španěl, přes Španělsko. Eh, a v roce 2017 jsme rozložili více než... Teď. Více než 80 sítí, které se podílely na převaděčství. A Maroko spolupracuje exemplárně se Španělskem. Hmm, dále jsou tu nové závazky. Aj, aj. Pour le développement global, selon la logique gagnant-gagnant avec les pays d'Afrique. A dále je tu tedy logika přístupu win-win eh, s dalšími africkými eh, státy, eh, protože dochází v poslední době na tomto kontinentu k velkému navýšení toků do Středomoří. To eh, všechno může přispět k hledání řešení eh, nelegální migrace, schopnosti čelit eh, této migraci na obou, na obou pobřežích Středomoří. Tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní zde máme pana Kalifu z Tunijského parlamentu na dvě minuty, prosím, což rovněž bude tlumočeno. Pane Kalifo? Aha, není zde přítomen. Dobrá, přejdeme tedy eh, k panu Mortuemu. Máme přes čas, milí kolegové, přesto však eh, dejme panu Morduemu čas, protože se jedná o nesmírně významnou problematiku a omlouvám se kolegům, kteří se zde dostavili na náš další eh, bod pořadu jednání a rovněž paní Gal. Já se pokusím reagovat na ty různé záležitosti, které zde zazněly. Začal bych určitým argumentem, principiálním argumentem či politickou strategii. Kdykoliv je to jasné, říkám křišťálově, abychom měli křišťálové jasno, dáváme přednost oficiální readmisní hodnotě, co by komise, která bude proskoumatelná plně v souladu se smlouvami. Ale jedna z výzev, které čelíme, je, že ne vždy se dá najít správné nástroje, abychom mohli dospět společně s našimi partnery k uzavření této dohody. Jedním z těch důvodů může být v některých případech diaspora, která má v parlamentech dané země velice silný vliv, pro ty, kteří už v zemi zde eh, bydlí, eh, mají obavy o remitence, tedy o ty zasílané částky zpět a navíc ještě ani my nejsme často schopni přijít s konsolidovanou nabídkou. Členské státy se jednoduše řečeno nejsou schopny domluvit na tom, jak má být ta migrační návratová stezka. A my právě spolupracujeme s příslušným generálním ředitelstvím, abychom to Eh, smetli z cesty eh, tuto překážku. Kdykoliv ale je ta rád myslí dohoda možná, dáváme jí přednost. Právní povinnosti, zejména u afrických partnerů, už formálně existují, i když ta readmisní dohoda není právě ve smlouvě v Kotonu. A tady to ochotně vysvětlím dopodrobna. V čem spočívají ty neformální, ta neformální ujednání? Za prvé, jedná se o právně nezávazné dokumenty, tedy netvoří ani povinnosti, ani práva v rámci mezinárodního práva, spíše popisují, nazval bych to, vzájemné záměry stran vůči sobě. Dám vám příklad konkretizují například časové harmonogramy postupu, jak dlouho by mělo trvat, eh, když reagujeme na žádost o identifikaci, o vystavení dokladu, možnost organizovat navrácení nikoli pouze pomocí komerčního letounu, ale i eh, čartrově, readn- eh, identifikační mise, odstraňování překážek, to nejsou žádné právní závazky, pouze něco, co je odvozeno od smlouvy z Kotonu. A v praxi je to natolik účinné, nakolik má protistrana dobrou vůli. Co vám mohu nabídnout, když máte pocit, že vám tam schází podrobnosti o těch neformálních ujednáních, Věnujeme se tomu podrobně, in camera, tedy s vyloučením veřejnosti si na toto téma uspořádajme zvláštní vyjednávání a veškeré informace, které máme, dostanete k dispozici i vy. A nyní už konkrétní otázky, které zde padly. Paní Holmajer se myslím ptala. Kdykoliv máme tu možnost, tak je dobrovolné navrácení naší preferovanou obcí. Zároveň můžeme realizovat i ty reintegrační cíle, tam víme, že je na nás vyvíjen tlak a tam máme vlastně takovou obousečnou eh, zbraň či možnost páku, která jednak umožňuje těm navrátilcům znovu začít fungovat v tom společenství, z něhož se vyvozuje a zároveň pomáhat i té dané komunitě máme k tomu dostatečné prostředky. Například u Etiopie máme facilitu o udržitelném a e, důstojném navrácení, tam je 25 milionů eur. Konkrétně u Mali spolupracujeme s DEVKO. 50 milionů Afganistán, Bangladeš a Pakistan, tam máme 90 milionů eur k dispozici. Vše proto, aby tito lidé mohli se rozjet zpátky domů a aby měli možnost se znovu stát součástí své komunity a projekt, který prosazuje i IOM, na to krásně naváže a reaguje vždy na situaci v zemi. Paní Genč, vy se tážete, v čem spočívají obtíže při podepisování readmisních dohod s Tunisiskem a Marokem. Největší um, zádrhel se týká takzvaných zákonů týkajících se občanů třetí země, který ukládá povinnost přijmout i občany, které odjeli například z Tuniska či z Maroka, ale nejsou občany této země. Členské státy trvají na této podmínce a já čekám, že pravděpodobně půjde o nejobtížnější aspekt těchto readmisních dohod a pravděpodobně dojde k jeho vyřešení až na úplném konci paní Intervel, ano, myslím, že stojí za to, že zamyslet nad tím, co ještě se po právní stránce dá vykonat. A tam rozhodně ministři pro vnitro a spravedlnost spolupracují. Uvědomují se si, že je třeba nějakým způsobem svést dohromady poměrně velkorysé vízové ujednání, které ta či která země má cíleným způsobem a zamyslet se nad tím, co zde máme k dispozici. Nevím, zda by vás potěšilo, kdybychom řekli, že to bude vysloveně vydírání, že řekneme žádná rozvojová pomoc, pokud nebudete spolupracovat. To by spíše mělo opačný efekt, to by spíše poskytlo stimul některým občanům ve větších počtech, aby se vydali do Evropy. Ale eh, pokud pokud se domníváme, že bezvízové cestování u některých zemí je vhodné, tak bychom to měli využít. Eh, možná obchodní preference, možná nejsou takovým přímým nástrojem, ale snad nějakým pozitivním popudem k tomu, či stimulem k tomu, aby partnerská země přece jen tu radmístní dohodu oficiálně podepsala. To by samozřejmě uspokojilo všechny z nás mnohem více, o tom pochyb není. Afganistán. Jedna věc, jejíž jsme svědkem tam, je, že readmisní míra u Afgánců je v současné době plus minus 30%. A když se členský stát rozhoduje, zda by Afgánec měl být chráněn, není to snadné. Samozřejmě musí rozebírat i rozdíly, které spočívají v afgánských regionech. Některé regiony jsou stabilnější než jiné a to je rozhodně jeden z činitelů, který odehrává rozhodující úlohu při rozhodování. Tady se musím přiznat, že si nejsem vědom jediného případu dlouhodobého obyvatele už s rodinou, který by v rámci systému Joint Way Forward byl navrácen. Já jsem dokonce i v průběhu naší diskuse se na kolegy obrátil a i oni mi potvrdili, že o ničem takovém nevědí. Jediný případ, kdy byl dlouhodobý rezident evropské země navrácen, to byl někdo, kdo byl trestán trestním soudním systému některého členského státu. Ale aby rodina s dětmi byla navrácena v rámci Joint Way Forward, o tom nevím, kolegové, spolupracovníci mě ujistili, že snad opravdu k tomu nedošlo. Takže paní Sargentini, vy jste se navíc tázala na tu přílohu. Tady se musím omluvit. Byl problém s tím přeposláním. Máme statistické údaje týkající se všech zemí a já se ujistím, ano, paní Sargentini, ujistím se, že sekretariát vám poskytne komplexní údaje týkající se všech bez výjimky zemí, u nichž se jedná o vysoké počty nenavrácených osob. U Etiopie padla otázka, zda eh, opravdu neposíláme rozvojovou pomoc, dokud Etiopie nepřijme 58 osob. Snad takto hrubě nepostupujeme, to doufám. Ale je pravda, že svěřeneckých fondů využíváme tam, kde se země je ochotná angažovat pozitivním způsobem v navrácení. Například v Nigeru jsme konkrétně poskytli fondy na sociální rozvoj, Eh, v oblastech, kde se občané nahrácejí a ta země s námi intenzivně spolupracuje. Převádění pašování osob. To je důležitý aspekt. I tam velice intenzivně spolupracujeme s některými partnerskými zeměmi. Příklad Nigérie. Tam jsme ustanovili platformu pro spolupráci proti převaděčům. Nyní se do hry dostávají dokonce ty společné vyšetřovací týmy. Právě v Nigéru se orgány pro eh, prosazování zákona už dělí informacemi a zacílují na převaděče a tam už se úspěchy dostavují. Interpol, Europol, Evropská pobřežní a pohraniční stráž se všemi jsem mluvil, o tom, jak si co nejlépe předávat informace právě o převaděčích, kteří se zaměřují na zranitelné osoby. Tam rozhodně musíme vykonat více práce. A nyní přejdu k otázce, jakým způsobem spolupracujeme s partnery. Všemi možnými způsoby všeho využíváme, protože se nacházíme v situaci, kde máme právní závazek v rámci mezinárodních zákonů, spočívající v tom, že pokud nějaký občan některé země se ilegálně přesune na území jiné země a nebyla mu přidělena mezinárodní ochrana, musí být navrácen s plným respektováním principu non-refoulement a charty základních práv. Tam tedy podporujeme všechny naše členské státy. A tam snad pan Lena se už o tom zmínil. V případě Pakistánu například zjišťujeme, že máme celou řadu praktických překážek, které brání readmisní dohodě vstupu v platnost. A někdy je to i naše vlastní legislativní zákony, které hovoří o tom, jak dlouho můžeme eh, někoho eh, u nás zadržovat, totiž často vydávání dokladů trvá déle, takže to není prakticky možné toho člověka mít eh, abychom ho mohli navrátit. Některý schá, někdy pak schází politická vůle pokud tedy chceme řídit migrační toky a nabízet ochranu většímu počtu legálně oprávněných osob, musíme být vůči navrátilcům více robustní a brát to ještě vážněji. Pane předsedo, já si myslím, že opravdu by stálo za to se i společně s některými českými státy zamyslet nad tím, jak na to jdeme. Například účinnější asilové postupy, které by umožnily interakci mezi žádostí o azyl a readmisí, tak aby vše bylo nakalibrováno účinněji. Tam potřebujeme dostatečnou podporu, která bude k dispozici a všichni budou k ní mít postup. Tím tedy skončím, ale kdykoliv jsem vám k dispozici a i v oblasti ještě dalších podrobností. Sofie, vím, že se ještě chceš přihlásit, ale máme masivní časový přesah. Já se velice omlouvám, říká předseda, ale nemáme možnost se tomu dále věnovat. Readmisní téma je velice kontroverzní a e, počet neformálních dohod roste a je jasné, jak to ladí s naší prací naše principy a prerogativy jsou porušovány. Ano, já se omlouvám, že to tak fra, e, formuluji, Máme celou řadu otázek. Sofy. Ano, tedy opravdu rychle, protože vidím, že tě nezastavím. My neustále nemáme odpovědi na nesmírně důležité otázky a tomu říkáte přeskum, důkladný přeskum. To vám nevezmu. Mnoho z nás se tázalo na velice pertinentní otázky a jedna z těch spočívá v tom, jak zaručujeme a jak poskytujeme záruku standardů v oblasti lidských práv. Podívejte se na seznam zemí. Já ani vteřinku vám neuvěřím, že EU nemá žádnou páku vůči těmto zemím, aby je dokázala přesvědčit k podepsání legální a formální dohody o readmisi. Dobrá, děkuji. Já samozřejmě velmi rád na tuto otázku odpovím. Budu hovořit velmi jasně. Jakýkoliv návrat, který zprostředkovává nějaký nástroj či neformální spolupráce, stejně jako každý jiný návrat podléhá všem dalším právním eh, pravidlům, všem eh, principům jako non-refoulement a všem zárukám, které existují. To znamená, každý z těchto návratů podléhá těmto revizním možnostem lidé se proti němu samozřejmě mohou odvolat a vždy v souladu se standardními právními postupy, které existují. Já se omluvám, jestli jsem to nezmínil v tom krátkém čase, který mi byl poskytnut na odpověď. Pouze chci říci jednu věc, říká pan předseda. Tady už jsem o tom několikrát hovořil i v rámci naší korespondence. Eh, tak to jsou věci, které už jsme zmiňovali i v souvislosti s formálním přeskumem. My tady v tuto chvíli nemáme čas na to, abychom to všechno opakovali, ale chci říci, že v rámci toho kontaktu, který existuje od roku 2009, tak to v podstatě nenahrazuje to, co my bychom považovali za ten řádný eh, přeskum, který, kterého, chceme, kterého chceme dosáhnout. Myslím si, že to prostě není, není náhrada. Rozhodně se o tom ještě můžeme popovídat v rámci jednání koordinátorů, ale chtěla, chtěl jsem to zmínit i v souvislosti s tím se sdělením a s možností jaksi prodloužení v podstatě eh, já jsem to chtěl zmínit, protože je to rozhodně téma, kterému se budeme věnovat i nadále. Děkuji tedy za to, že jste hovořili stručně. Samozřejmě, že to, co se tady dnes odehrálo, není náhradou jaksi za ten přeskum, který my chceme provádět v řádné podobě. V každém případě si velmi ceníme toho, že jste za námi přišel. Samozřejmě víme, kde ty mezery existují, budeme se je snažit eh, vyplnit. A v tuto chvíli paní Gal převezme předsednictví a vrhne se na další bod pořadu dnešního jednání. Uh, dear colleagues, let's continue. Uh, we have two Milí kolegové, budeme pokračovat do konce našeho jednání je do 6 hodin, kdy začne elektronické hlasování. Musíme projednat ještě dva body. Zavedení centralizované systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříku trestu. Ten, tento návrh jako směrnice byl předložen v roce 2016, 29. června 2016 se o tom hlasovalo v Libe, spravdem byl pan a nicméně poté jsme došli k závěru, že potřebujeme ještě další akt, který vlastně doplní eh, ten systém uchovávání otisků prstů. Pan Dalton, dávám hned slovo. A ne, pan Dalton tady nemůže. Ne, je tu, je tu, není tu, je tu pan Dalton. Takže pan Dalton, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Ne, mně se podařilo přijít, takže já se pokusím hovořit co nejstručněji. Toto je samozřejmě možnost, jak vylepšit výměnu informací na úrovni členských států a to za účelem boje proti organizovanému zločinu a terorismu. To znamená, samozřejmě máme dohody z minulosti. I to vše je velmi důležité pro to, aby veřejnost i nadále mohla důvěřovat eh, v EU. To znamená, jde o zajištění jaksi vzájemné důvěry v oblasti justice a vnitra. Musíme zajistit samozřejmě rovnost mezi příslušníky eh, států, členských států Evropské unie a příslušníky třetích států. Já nemám pocit, že by ten návrh komise v tuto chvíli vyžadoval nějakou zásadní změnu. Máme samozřejmě samozřejmě mandát pro směrnici ECRIS a e, nicméně tady ale neschledávám, že by některá e, z těch témat byla nějak extrémně kontroverzní. Tento návrh komise má doplňovat směrnici ECRIS, to znamená, že jde o zařízení centrálního rejstříku trestu e, právě v souvislosti s příslušníky třetích zemí, kteří pobývají na území Evropské unie. Tady došlo už jistě k určitému spoždění, a já se tomu budu dál eh, věnovat, aniž by tedy ta zpráva utrpěla na kvalitě. To znamená, že i budu se držet samozřejmě toho mandátu, který Evropský parlament má už pro vyjednávání o směrnici ECRISy. Jsou tady ale některé klíčové oblasti, u nichž jsem eh, navrhnul určitou eh, změnu. V první řadě je velmi důležité rozšířit rozsah působnosti těch, toho přeskumu pozadí nebo celkového kontrolu kontextu. To znamená, že členské státy musí mít důvěru ve všechny lidi, kteří pracují ve vzdělávání, zdravotnictví a tak dále. To znamená, měla by tady existovat také jasná povinnost v souvislosti s výměnou bilaterálních eh, informací týkající se trestů a musí to být vše součástí tedy těch eh, národních rejstříků trestů, protože ten systém bude pouze tak dobrý, jak moc ho budou podporovat členské státy svými informacemi a údaji. To je samozřejmě také ve směrnici. Také co se týče ochrany údajů, jsem tady zapsal určit, nebo navrhl určitá vylepšení a také jsem tady psal o prezumci neviny a také o důležitosti v podstatě výměny údajů. E, to samozřejmě souvisí i se směrnicí ECRIS, e protože tady se e, jedná o různé databáze, které obsahují různé údaje. To znamená, že tady chci říci, že nic nemůže v podstatě ohrozit ta eh, soudní řízení. Jde samozřejmě o to, aby všichni měli ferový přístup eh, k informacím. To znamená, že tady i co se týče žádostí o vymazání, to jsou žádosti, které musí být vyřízeny co nejdříve. Je velmi důležité, abychom zajistili, že to celé bude fungovat efektivně co nejdříve. Proto se tady také hovoří o možnosti začlenění tedy portrétů fotografií, které by měly být součástí tohoto systému. Co se týče přístupu eh, do tohoto systému ze strany eh, evropských agentur, tak tady hovořím o agentuře pro eh, pohraniční a pobřežní kontrolu. A dále, co se týče také přístupu do této databáze ze strany národních S členských států, tedy na národní úrovni, tak to jsou věci, které je třeba ještě do jedna Také i součást, která se týká právě lidí s dvojí státní eh, příslušností. Takže to jsou věci, které je třeba ještě dokončit. To znamená, že tady i co se týče falešných identit a dalších eh, jaksi mezer, které existují, to jsou všechno věci, které jsou velmi důležité pro identifikaci a je třeba je vyřešit. Tak eh, Eh, samozřejmě je třeba se podívat na všechny záležitosti, které se týkají vlastně eh, spáchaných trestů či doby zatčení. To vše musí být součástí toho systému. A eh, tady chci říct, že Evropská unie nemá žádný harmonizovaný eh, soudní či trestní systém, to znamená, to je zcela jasné, eh, jasná slabina celého toho, toho systému. Já samozřejmě nicméně se těším na to, že i nadále budeme uh, Eh, velmi úzce spolupracovat a velmi se také těším na všechny připomínky ze strany kolegu. Mám tady, pane Daltone, na řečnickém seznamu tři řečníky. Pan Dajon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji za tento úvod. V zásadě musím říci, že takovýto centrální systém pro příslušníky třetích států může mít samozřejmě své výhody. Nicméně mám tady určité kritické připomínky k tomuto návrhu Evropské komise, které pan zpravodaj vůbec nezmínil. Jednu tedy zmínil, hovořil tedy tady o té definici příslušníků třetí státu. Ve chvíli, kdy vy máte jaksi příslušníky Evropské unie, kteří mohou pokládat eh, otázky, tak jak poté tedy se bude přistupovat k příslušníkům třetí státu. Nicméně nevidím tady žádný důvod, proč by mělo dojít k diskriminaci příslušníků třetích států, kteří jsou zároveň ale příslušníky Evropské unie, to znamená, že mají dvojí pás. A myslím si, že jde o extrémně citlivé politické téma a proto rozhodně k tomuto odstavci G předložím pozměňací návrh, a který se bude týkat právě všech občanů, kteří mají dvojí státní eh, příslušnost. Co se týče článku 5, všichni odsouzení příslušníci třetího státu. Tady ve chvíli, kdy hovoříme o odsouzení, tak to může být i malá pokuta. Nemusí to být pouze odsouzení eh, na několik let vězení. To znamená, tady je třeba dělat zcela zásadní rozdíl mezi těmi eh, tresty. To znamená, je třeba dělat rozdíly mezi eh, přestupky a tresty v rámci níž je člověku eh, eh, znemožněno pobíhat na svobodě. To znamená, tady samozřejmě ta otázka, která vyplývá z toho všeho, je ta, do jaké míry chceme vůbec celý ten systém zatížit, protože já si přesně pamatuji nebo vzpomínám na ten den, kdy jsme si mysleli, že ty otisky prstů jsou velmi citlivými údaji. Nicméně ty otisky potřebujeme. E, v tuto chvíli ale už říkáme, že ty otisky prstů nejsou dostatečně dobré, že tady potřebujeme vlastně i portréty, takže tady se ptám, do jaké míry je to tady opravdu nutné. Co se týče článku číslo 7, tady v prvním odstavci vidíte, že ty požadavky můžou vycházet z nějakého podezření a nebo mohou to být v podstatě jakékoliv požadavky eh, jiného charakteru. To znamená, stačí, když budete tady vycházet z nějakého národního eh, práva, ale já si myslím, že co se týče trestního řízení, no tak to je zcela jasně definováno a popsáno. A dále, co se týče Europolu a Eurojustu, tak tady bych chtěla, aby mě pan zpravodaj vysvětlil, proč je zásadní, aby tedy tyto agentury měly přímý přístup do toho systému a proč chce to všechno ještě dokonce rozšířit na agenturu zodpovědnou za kontrolu hranic a e, pobřežních hranic. Takže tady hovoříme o prováděcích aktech a chci vědět, zdali všechny ty prvky, které zmínila eh, komise, se hodí na tyto prováděcí akty, anebo by to měly být akty v přenesené pravomoci. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji. V první řadě mi dovolte, abych eh, reagoval na ten bod, eh, kde se říkalo, že přístup tohoto druhu dává smysl, ale také ještě chci potvrdit tomu, co řekl Denis Dion, k tomu rozsahu působnosti. Chci naprosto zdůraznit to, co řekl. Nařízení, které diskriminuje mezi evropskými občany, kteří náhodou mají také neevropský eh, pas, to nejenom, že není politicky správné, ale je to nelegální. Takže to bychom rozhodně měli naprosto z toho vyškrtnout a předložíme také pozměňovací návrh v tomto smyslu. To není eh, v souladu s našimi smlouvami. Vůbec nechápu, proč to v návrhu komise vůbec je. A pokud jde o eh, to spodobnění tváře, po zobrazení obličeje, mm, tak eh, tam jsme se řídili tím, abychom tedy se omezili na otisky eh, prstů, pokud jsou. Ehm, nemělo by to být rozšiřování na další biometrické údaje. Otisky prstů jsou dostačující. Myslím si, že není potřeba víc. A klonil bych se k, ehm, spíš k tomu, aby tam vůbec nebyly eh, zobrazení obličeje, i když eh, samozřejmě jistě je to určitě omezení v tom návrhu, ale myslím, že by to nemělo prostě být v tom eh, součástí. Um, a pak jsou tu menší otázky, u nich si nejsem stoprocentně jist. Zda třeba Frontex bude potřebovat přístup k těmto údajům, protože nejsou eh, ehm, agenturou vymáhací činou v trestním řízení, ale Ehm, samozřejmě těším se na další spolupráci při hledání kompromisu. Děkuji paní Intveld. Děkuji. Angelika Mlinár je eh, stílovou zpravodajkou za ALDE, ale nemohla se dostavit, takže mi požádala, abych pronesla krátké prohlášení za ní. Přeskočím poznámky k článku 3, protože ty jsou eh, v souladu s eh, tím, co řekli oba předřečníci. Druhý bod je o tom, že komise vysvětlila ve vysvětlujícím prohlášení, že dalším pobítkou tohoto návrhu je e, řešení bezpečnostních otázek a politických otázek v zájmu efektivnější výměny údajů po teroristických útocích v Evropě. Ale ani hodnocení stávalýšího e, ECRIS, e, ani další dokument předložený návrhu k ECRIS TCN Eh, který byl vydán místo eh, obvyklého hodnocení dopadu, nám dává tyto informace nebo dává jakékoliv informace o přidané hodnotě decentralizovaného ekresu. Um, ehm, eh, prezentace centralizovaného ekris TCN pro boj s terorismem. Další otázky byly v vysvětlovací zprávě, ale nebyly vysvětleny, byly nechány na členských státech. Příklady jsou potenciální negativní dopady v oblasti migrace a azylu nebo zvážení dopadu na příslušníky, na děti eh, příslušníků eh, třetích, eh, třetích států. A jde tedy o dopad na základní práva evropských i neevropských občanů, aniž by se podkopala ta bezpečnostní stránka celé věci. A poslední věc chci Eh, doplnit já, i když tu zprávu neznám dobře, ale měli jsme stejnou otázku, když jsme hovořili o šengenském informačním systému SIS, když je řeč o eh, odsouzeních příslušníků třetích zemích v třetích zemích. Jak budeme rozlišovat mezi zločiny, které bychom také považovali za zločiny, a těmi, které mohly být třeba politicky motivované? To prostě jen uznáme nějaký rozsudek, který vynesl soudce v nějakém jiném právním systému? A další otázka k otiskům, to spíš jenom taková opravdu poznámka. Dnes jsem zrovna předložila otázku k ústnímu zodpovězení k tomu, že včera se ukázalo v médiích, že nizozemské orgány nepoužívají otisky, které jsou v pasech tak, jak by měly. Dokonce ani nemají vybavení na letištích k tomu, k nímž by mohli ty otisky eh, prověřit. Takže já si vzpomínám na, to, na, na, tu, na ten skandál, kdy se tehdy říkalo, že by to byl konec světa, kdybychom eh, otisky neschválili a teď se ukáže, že Nizozemsko to nepoužívá. Nebylo, nepřekvapilo by mě, kdyby, mě, kdyby nepoužívali některé jiné státy. No a když to nepoužíváme, tak proč navrhujeme další kroky? Neměli bychom nejprve eh, se zajistit, aby to, co bylo přijato před deseti lety, bylo implementováno, než budeme volat po dalších opatřeních, která jsou drahá? Děkuji a slovo má pan Čáky. Děkuji. Za EPP celkově souhlasím s návrhem komise Chci připomenout, že EPP byla jedinou skupinou, která eh, bojovala eh, za tento systém, decentralizovaný systém, teď už je to většinová záležitost, Frontex by měl mít přístup eh, ke CN a mám jenom jednu otázku na komisi. Zajímalo by mě, jaký je postoj komise k příslušníkům třetích zemí, kteří mají buď občanství evropské země nebo povolení k pobytu. Protože já jsem přesvědčen, že ten systém by měl být rozšířen na příslušníky třetích zemí, kteří jsou tu jako e, turisté nebo přistěhovalci a dopustili se zločinu. Nebudu opakovat další technické otázky, e, na které již upozornili kolegové. A nyní se velice slušně obracím na všechny kolegy. Mohli byste omezit svá vystoupení na dvě minutky? Děkuji. No, já vítám podporu parlamentu jménem komise a zejména vašeho výboru vůči tomuto návrhu, který jsme předložili a který v současné době je ve finální fázi na radě. My se domníváme, že se jedná o jak potřebný, tak eh, užitečný nástroj, který plní mezeru, která tam byla od samého začátku patrná a takovýto centralizovaný systém rozhodně tuto mezeru úspěšně zaplní z našeho pohledu. To, co se zde objevilo například k zobrazení obličeje nebo kategorie trcných činů, u nichž by měly být vyžadovány otisky prstů, ochranu údajů, dodatečné motivy, například ochrana dětí, které by měly být ve hře. To jsou všechno otázky, které nyní zvažuje rada při svém jednání, takže já si nejsem jist, že bych zde mohl zabředávat do podrobností. Dodám pouze, že se má jednat o účinný nástroj, který doplní současný systém ECRIS, který je mm, má podobu decentralizované sítě a v rámci tohoto systému budeme schopni rychle přijít na to, který stát je v držení dotyčných informací. Tedy nezasahuje to do postupu, jakým způsobem získáváme přístup eh, k trestnímu rejstříku, ať už bezstátní osoby nebo osoby s, eh, s, eh, která je občanem daného členského státu. Systém, který umožňuje využívání k jinému účelu než trestní vyšetřování. Tady kritika nemá oprávnění, protože my už to máme v legislativě. Pokud ECRIS není možné využít k jinému mm, účelu než vyšetřování, tak to nepůjde ani tady to pak je na legislativě členských států. A nyní občané třetích eh, zemí. To je nyní klíčová záležitost, kterou se v současné době rada zabývá všem, je známo a jsou si vědomi, že se jedná o určitou podobu diskriminace. Takže ten argument přijímáme, ale já na této etapě nejsem schopen vám říci, na jaké řešení se na radě přijde, jaké řešení se vypracuje. Sdílíme obavy, že bychom neměli porušovat smlouvy. To je zřejmé a že zároveň by neměl docházet k právní diskriminaci mezi občany, unijními občany, občany členských států Unie. Vítáme podporu eh, včetně zobrazení obličeje eh, tam, kde je to v souladu s eh, národními zákony, tak by to mělo být zahrnuto. To si snad přeje komise i dle původního návrhu svého a rovněž sdílíme pochybnosti týkající se Frontexu, co by agentury, která by měla mít možnost se napojit na ECRIS TCN. Eurojust, Europol a EPP by měly být součástí systému, aniž by ale měly právo um, sami se datově na tom podílet, spíše mít k tomu přístup, protože tam to má ten cíl té eh, právní spolupráce. U Frontexu, jak jste sami řekli, tam to opodstatnění není. A nyní dopadová studie. Ta vznikla u toho původního návrhu směrnice a u nařízení jsme provedli velice podrobnou vysvětlující, podrobné vysvětlující prohlášení, které má rada k dispozici. Doufám, že i vy v parlamentu jste ji obdrželi a tam jsme všechny otázky vysvětlili, kromě té dopadové studie, která už existovala, no a samozřejmě i do budoucna jsme vám k dispozici, kdybyste měli otázky eh, předtím, než se pustíme do trialogu. Děkuji, pan eh, Děkuji, děkuji všem kolegům za jejich vyjádření. První věc, kterou bych k tomu řekl, jedná se o systém, který pouze vám sdělí, že došlo k um, výskytu shody. Že ten výskyt shody tam je a na který členský stát se pak máte obrátit. Takže informace tam nejsou. To musím obecně říci. K informacím se nedostáváte u toho TCN. A nyní občané s dvojím občanstvím. Jedna z věcí, kterou u té zprávy sám nepodávám ve smyslu doporučení, je, že sdílím pochybnosti kolegů, zejména ve smyslu toho, co jsem uslyšel od Denise a i u pana Albrechta se to vyskytlo. I já mám pochybnosti, co se týče zacházení s osobami eh, s dvojím občanstvím. Tím bychom dospěli k dvěma typům občanů. Eh, ti, kteří mají zároveň občanství třetí země a ti, kteří je nemají. Zároveň ale zde můžeme dojít se vypracovat eh, dopracovat k potenciální mezeře. Například máme ti, ty, kteří podali dvojí občanství a zároveň mají eh, rozsudky odsuzující v té třetí zemi a ty bychom jinak neznali takže jsem si chtěl otestovat, co si o tom kolegové myslíte. Rada, zdá se, zachází mnohem dál a ti snad chtějí i přispět s tím, že bychom měli do systému zahrnout i ty občany, kteří mají dvojí občanství dvou unijních členských států. Takže tady to rozhodně je ještě taková nejistá záležitost. Děkuji vám ale za vše, co jste zde přednesli a nám jako výboru v té věci to rozhodně pomůže u těch eh, rozsudků odsouzení. Tam nemáme prach. Ano, ty prahy jsou u každého členského státu rovněž odlišné a eh, co by vyjasnění, zde mohu pouze znovu opakovat, že se jedná pouze o výskyt shody v systému a nemáme možnost, eh, či nechceme, aby se tam objevilo, v jakém smyslu si máme vykládat ten výskyt shody. Eh, obličej a zobrazení obličeje. Chápu, že zde někdo může mít pochybnosti a proto se omezujeme na země, které už tento nástroj mají k dispozici a které jej sami používají. Tady nevidím důvod, proč bychom jej nemohli využít i my, zejména pokud nám to pomůže správně potvrdit identitu nějakého občana. Neradi bychom, aby se tam objevovaly nesprávné informace či identifikace. A nyní Sophie občané třetích států. To se týká pouze odsudků, eh, rozsudků na území EU, takže rozhodně by se to nemohlo nikdy týkat nějakého politického bojovníka, který byl odsouzen ve třetí zemi, protože zde hovoříme pouze o někom, kdo byl odsouzen zde na území EU. Europol jak jsem k tomu přistoupil. Totiž to, že Europol může mít možnost sdílet informace s mm, zeměmi členskými i třetími zeměmi, či zpřístupňovat informace, které sám získal ve třetích zemích to vlastně v duchu spolupráce s Europolem. Mám zde celou řadu potenciálních scénářů, kde mi Europol sám sdělil, proč by se ty informace mohly hodit jiným zemím. Dám vám příklad. Například Europol obdrží informace týkající se spáchaného zločinu v Austrálii, kde například někdo obchoduje syntetickými drogami. drogami abychom byli schopni si udělat komplexnější obrázek z pohledu minulosti těchto osob, který by mohl pomoci vyšetřování, například z budou, do budoucna, když se někdo chce ucházet o ETIAS. Kanaďan, který už má předstupní povolení eh, přicestovat do EU, ale přitom Europol dostal informace z USA, i když tam není stoprocentně jasný základ pro zamítnutí, případně povolení, pobytu, tak to, že tam jsou přítomné odsudky, může Europolu poskytnout základ pro určité doporučení. Tedy chceme využívat informací, které už i tak existují a které má Europol k dispozici. Proto jsem do toho zahrnul Europol. Eurojust to je kontaktní bod pro spolupráci s třetími zeměmi v trestních věcech. Včet a co se týče Frontexu, tam je to podobné. Tam spíše to může pomoci jak jim plnit jejich úkoly a zároveň to může umožnit nám mít přístup k informacím o hotspotech a jak si tam počínají pobřežní stráže. Tam se domnívám, že oni by měli mít možnost přístupu k informacím, které se týkají minulosti a e, odsouzení daných osob. Pak ještě jsem se nevěnoval jedné věci, totiž návrh komise Eh, ve eh, věci eh, kterou zde zmínil Denis. Zda se jedná tedy o aktiv přenesené pravomoci či ehm, implementované akty. Tam nemám vytříbený názor, budu se rád řídit vaším názorem, ale vypadá to slibně a doufám, že parlament vystoupí silně a že nám to pomůže ve vyjednávání. Děkuji všem za vystoupení. Děkuji, pane Daltone. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 27. listopadu v 18 hodin. A pokud mi dovolíte, přímo se pustíme do dalšího bodu pořadu jednání. Máme pouhých 12 minut. To je Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Předám slovo přímo paní Grapiny, která je spoluautorkou a zpravodajkou o těch inteligentních dopravních systémů. Děkuji, paní předsedkyně, a doufám, že se mi podaří vyjádřit se stručně. Samozřejmě, že mě velice těší, že mohu k tomuto stanovisku být zpravodaj, zpravodajkou, protože eh, výbor TRAN je hlavním zodpovědným výborem. A já chci e, zdůraznit několik aspektů tohoto návrhu. Za prvé, e, tato zpráva tedy, tedy z hlediska líbe. Z hlediska líbe jsem chtěla z toho zdůraznit několik eh, aspektů, a to zejména ochrana uživatelů. Inteligentní systémy dopravy jsou eh, založeny na výměně a zpracování dat na eh, soukromých a veřejných zdrojích. Čili je tu velká datová intenzita. A implementace těchto systémů bude vycházet samozřejmě ze systému geolokalizace, eh, využívání satelitů, bezkontaktní technologie, eh, dopravní informace v reálném eh, čase, rezervace, parkování a mnoho dalších věcí. To jsou všechno věci, které budou řešeny inteligentním dopravním systémem. Ehm, budou tu určité možnosti z hlediska jak e, osob, e, třeba identifikovaných nebo identifikovatelných, a e, některé jsou údaje osobního charakteru z hlediska ochrany údajů, ale není jasné, v jakém momentu začne zpracování těchto osobních údajů když je to integrováno v tom vozidle, jak, to bude, jak toto zpracování bude řeč, řešeno z právního hlediska. Eh, operátoři můžou vycházet z eh, různých eh, právních pravidel a nástrojů, jestli jsou to různé e, zákony které, nebo povinnosti, které musí operátor dodržovat. A ty se liší v různých zemích, proto se musí e, zharmonizovat právní rámec, jimiž se to bude řídit, protože ty systémy fungují na celém e, vnitřním trhu a musíme zabránit tomu, aby uživatelé netrpěli rozdílností e, přístupu v každé jednotlivé zemi Evropské unie uživatelé musí mít svobodu využívat eh, ty systémy k osobním důvodům eh, a eh, k osobním účelům. A ta, ty údaje nesmí být využívány k jiným účelům, než k nímž byly schromážděny a nesmí být také užívány způsobem nekompatibilním. Zpracování lokalizačních dat je dost citlivá záležitost, která zahrnuje i klíčové aspekty eh, anonymního pohybu a záru, konkrétních záruk, jimiž by se zabránilo sledování eh, soukromých osob a zneužívání takových údajů. Když osobní údaje nejsou potřebné nebo jsou potřebné jenom v určité eh, první fázi, tak nemusí být vůbec schromážděny nebo mohou být okamžitě deanonymizovány Eh, a eh, je tu důležitost sou, samozřejmě souhlasu uživatele, ale také transparentnosti různých operací zpracování údajů. Takže já jsem se pokusila tak eh, říkej schrnout, jaký je eh, ten eh, právní pohled tohoto stanoviska. Očekávám reakce politických skupin a do, těším se na pozitivní výsledek. Termín je 24. listopadu ve dvě hodiny a je důležité, abychom zajistili, že ty skromážděné údaje, jak říkám, nebudou používány k nezamýšleným údajům a abychom měli jednotné podmínky v celé Evropské unii. Děkuji a slovo má pan Albrecht. Děkuji. Děkuji. Já bych velmi rád poděkoval paní zpravodajce Kerapiny za její práci. Myslím si, že je to opravdu velký příspěvek k práci výboru pro dopravu a rád bych vyzdvihnul pouze důležitost toho, že nechceme tady zbytečně zdvojovat či překrývat eh, práci různých eh, orgánů, ale je třeba tady zohledňovat samozřejmě také všechna pravidla týkající se ochrany eh, soukromých údajů či osobních údajů. To znamená, že pouze pokud by tedy bylo třeba tady zapracovat ještě nové záruky pro řidiče aut, pro spotřebitele, tak eh, ve chvíli, kdybychom zjistili, že tady je třeba stanovit vyšší standardy, tak to je v pořádku, ale nejde o to, abychom pouze opakovali standardy či pravidla, která už jsou aplikována. Dále, co se týče té anonymizace údajů v rámci postupu v oblasti autonomního řízetí a také co se týče eh, šifrování a vysokých standardů právě anonymizace, tak to jsou všechno věci, které spadají do oblasti bezpečnosti informačních technologií a je třeba je zohledňovat, je třeba je podpořit a posílit a samozřejmě udělám všechno pro to, aby byly tady součástí. Opět zprávě, já si myslím, že je strašně důležitý, aby jsme opravdu tuhle debatu otevřeli především z hlediska budoucnosti autonomních aut, které budou nejspíše brzo jezdit po, po evropských silnicích a já naprosto souhlasím, že data nesmí být zneužita, ale strašně bych chtěl v této, eh, při této příležitosti apelovat na to, aby jsme eh, vlastně s, s vaničkou nevylili i dítě, aby nám zůstala možnost některá z těchto dat eh, užívat a aby, jsme byli mož, aby byla možnost vlastně třeba i pro účely navigací, pro účely pro účely různého třeba způsobu řízení bezpečnosti vozidla a sbírání informací o provozu, tak aby bylo možno tyto data anonymizovaná používat. A to bych chtěl, paní zpravodajko, abyste v, tom, v té vaší pozici zohlednila. Děkuji. Děkuji panu Zdechovskému. Paní Grapiny dostává znovu slovo. Mulțumesc mult, uh, regret că nu am și alte puncte. Děkuji vám, takže máme tu samozřejmě eh, různé eh, názory od ALDE a dalších. Eh, mm, a já souhlasím s tím, co kolegové řekli. A já myslím, že to budeme schopni nějakým způsobem doplnit, o to také šlo v diskuze. A doufám, že do toho 24., kdy máme lhutu tak eh, budeme schopni tam ty body nějakým způsobem dát, tak aby se to samozřejmě nepřekrývalo, a, protože musí být eh, každopádně tedy jisté, aby ty data nebyly zneužitelné k jiným účelům. Tolik eh, z mé strany děkuji. Grapín. Děkuji paní Grapíny. A jak už bylo řečeno, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 24. listopadu ve 13.00. Děkuji mnohokrát. A nyní máme ještě čtyři minuty do hlasování, takže jsme to zvládli opravdu velmi rychle. Děkuji. Dobré odpoledne, možná dobrý večer, milí kolegové. A začneme s naším dnešním hlasováním. Tak posaďte se prosím, zaujměte svá místa. A budeme hlasovat o zprávě stanovisku týkající se autorského práva na jednotném digitálním trhu. Spravodajem je pan Bony. Musím říci, že řada pozměňovacích návrhů byla stažena, takže byl, byl to, bylo to 6, 27, 35, 36, 37, 85, 80 140, 142, po 38, paní Wikstrom a pan Fernandino 88, 89, 90, 91, 92, 93, 142, 143 a 144. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 až do 29 a poté ještě 86, 87. Takže poměrně hodně pozměňovacích návrhů bylo staženo a i z toho důvodu tedy nebudu tyto pozměňovací návrhy vyvolávat v průběhu hlasování. A to je také ten důvod, proč začneme s hlasováním až s 94. paní Ernst, takže hlasujeme o 94. 94 hlasujeme. Ano, paní Sargentini, chcete tomu něco říct? Eh, paní předsedkyně, eh, nikdy se mi to ještě nestalo. Hlasovací kartičku tuto chvíli tu není se mnou, ale brzy mi ji přinesou. Takže dobře, takže ještě budeme tedy zohledňovat vaší, váš hlas. Moje hlasovací kartička už je také na cestě, za chvilku ji tady budu mít. Ano, takže než ty kartičky dojdou, tak eh, se na vás budu dívat. Takže 94 hlasujeme. Tak hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Tak a teď tady máme tři kompromisní návrhy, te, o kterých musíme hlasovat unblock. Takže jednička, dvojka, trojka a Hlasujeme tedy o těchto třech kompromisních pozměňovacích návrzích. Hlasujeme. Hlasování u konce. Zcela jasně přijato. Tak a tímto můžeme přeskočit ke 1.3.3. Takže pozměňovací návrh 1.3.3. Hlasování bylo započato. Hlasujte, prosím. Našli jste to? 133. Tak, končím hlasování. Zamítnu to. A tím se dostáváme ke čtyřce, hlasujeme. Takže kompromisní návrh číslo čtyři, hlasujeme. Hlasujte, hlasování je u konce. Zcela jasně přijato. A poté pětka. Tak, hlasujeme o pětce. Hlasování o konce. Přijato. Šestka. Hlasujeme o šestce. Šestý pozměňovací návrh. Tak, hlasování je u konce. Přijato. Tak, kompromisní návrh číslo 7. Hlasování je u konce. Přijato. Dále hlasujeme o 134. Hlasujeme. Tak hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. Poté 135. Pozměňovací návrh 135. Hlasujeme. Takže 135, 137 společně unblock. Ano, takže hlasujeme 135, 137 unblock. Hlasujeme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A teď hlasujeme unblock 138, 139, s hlasujte. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A teď třicítka. Tak, už jste to našli, tu třicítku? Už jste ji našli, třicítku? Hlasujeme. Pozměňovací návrh číslo 30. Hlasování je u konce. A už máte svou kartu, výborně, zamítnuto. 32. Hlasování bylo započato, hlasujte. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 33. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 36. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 39. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 41. Hlasujte. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 43. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď kompromisní návrh číslo 8. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. A kompromisní návrh číslo 9. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 10. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. A teď Pozměňovací návrh číslo 64. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 11. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 12. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. A teď 81 pozměňovací návrh. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. 84. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. A to je vše. A teď závěrečné hlasování o textu v pozměněné podobě. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Blahopřejeme, blahopřejeme, pane Bony. Kolegové, budeme pokračovat zítra v 8.15. V 8.15 společně s výborem Ekon. Hezký večer. Pouze bych vám ráda připomněla, že nám bude prezentován ještě dnes v 6.30 ten obšírný systém výměny informací v rámci evropských agentur zde v této místnosti. Děkuji mnohokrát. Hezký večer.